Dear colleagues, good afternoon. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Doufám, že eh, pořád jednání můžeme považovat za přijatý. Děkuji vám. Mám jenom jedno oznámení. Chci připomenout, že budeme mít zítra společné zasedání od půl eh, páté do půl sedmé s komisí o doporučeních specifických pro jednotlivé země a tím pádem přijdou i další poslanci a zítra budeme eh, sedět jinak. Během eh, polední přestávky se zasedací pořádek změní. A nyní chci přivítat eh, Daniel Louis, předsedkyni SSM, k prvnímu řádnému veřejnému slyšení eh, roku 2016, co podle naší interinstitucionální dohody. Samozřejmě není to poprvé, co kolegyně je zde v parlamentu. Eh, máme velice eh, plodné a dobré styky, vedeme debatu, my si toho velmi vážíme, ale toto oficiálně je naše první řádné veřejné slyšení a jak víte, máme řadu důležitých dohledových iniciativ a vývoj, o kterém bychom chtěli hovořit, ku příkladu práce ECB, o možnostech a <clears throat> prostoru k rozvaze. Jak víte, už byl učiněn první krok a Hovoříme nejprve tedy o legislativě a ještě o dalších problémech. A my si tedy budeme vážit aktualizace zpráv na toto eh, důležité téma. Probíhá zátěžový test, další témata se připravují, stejně jako harmonogram a synchronizace, i to je důležitý důležité téma a také metodologické postupy. Máme pozitivní vývoj, co se týče objasnění pilíře 2 a MDA. To vše probíhá poté, co komise vydala svůj dokument. Zdá se, že tím nastavila nový přístup a nás to také bude zajímat a mimo to také vítáme nové informace, co se týče eh, problému nesplácených úvěrů nebo špatně splácených úvěrů. Je toho hodně, ale jsem si jist, že i poslanci o tom budou hovořit. Rádi bychom také zahájili vyměnu názorů o relevantních otázkách, které se týkají úvěrového rizika, provozního rizika, o kterých je právě řeč. Bazileji. Je to velmi relevantní a parlament se bude chtít zapojit nejen ve fázi provádění, ale i také ve fázi legislativy a také diskuse. Takže vám děkuji a Nyní, Danielo, máte slovo ke svému eh, úvodnímu vystoupení. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci, jsem ráda, že jsem mohla přijít do parlamentu, parlamentu a hovořit o dozorové práci ECB. Eh, dosáhli jsme pokroku, co se týče eh, ziskovosti. Evropský bankovní sektor stále ještě stojí před řadou výzev. My sledujeme pokrok banky a Provádíme dozorové kroky tam, kde je to nezbytné. A já nejprve budu hovořit o klíčové vývojích eh, eh, bankovnictví v eurozóně a potom budu hovořit o hodnocení eh, dozoru v roce 2016, proces hodnocení a také, a také dalších aspektech evropské bankovní legislativy a potom ještě před závěrem se dotknu obecnějších témat bankovní unie. Nejprve tedy nedávný vývoj v bankovnictví, kde jsme tedy teď. Úvěrové instituce e, zlepšují, e, zlepšují svůj vývoj. Banks profit have also recovered. A e, stá, problémy jsou nízké, průměrná návratnost je 4,5% v roce 2015. Co je ještě důležitější, banky nepředpokládají ale eh, nějaké vážné zlepšení v roce 2016. Nálada trhu, co se týče bankovnictví v eurozóně, se zhoršuje. V roce 2016 eh, ceny akcí bank klesly až o 30 letos a mají, eh, mají konzistentně horší eh, výkon než zbytek trhu. Investoři eh, mají, mají větší starosti s odolností bank než s jejich ziskovostí. Máme nové požadavky na půjčky s, s nízkoúrokovými sazbami ale tyto negativní faktory byly částečně zmírněny, došlo ke zvýšení eh, objemu úvěru a to vedlo k nižším úvěrovým ztrátám. Nízký, nízké úrokové eh, sazby také snížily nároky na úvěry bankám. Banky stojí i před dalšími eh, výzvami, strukturálnějšími, nesplácené úvěry omezují příliv úvěrů v některých zemích a distribuční kanály trpí eh, nad kapacitou. A co se týče dozorových činností a priorit, eh, klíčovým nástrojem, který se eh, týká specifických rizik bank, je takzvaný proces SREP. Řeknu vám, na čem pracujeme v roce 2016 v rámci SREPu. V roce 2015 jsme harmonizovali velkou část dozorového cyklu Dosáhli jsme hmatatelných výsledků, ku příkladu vyšší korelace mezi rizikovým profilem, eh, profilem kapitálu od 0,26 před listopadem 2014 na 0,68 v roce 2015 kapitálové požadavky jsou teď na podobné eh, úrovni eh, pro SSM a i na jejich konkurent, konkurentech v řadě jurisdikcích. To bylo naše východisko a bylo potřeba vy, eh, vypracovat solidní metodologii hodnocení podle mezinárodních standard. To je proces, který bude trvat dlouho a eh, budu hovořit o SREPu v roce 2016. Definujeme metodologii SREPu, ku příkladu, co se týče inter, eh, interní kapitálové přiměřenosti bank a také jejich finan- pozic při financování a také přibíráme další eh, faktory ze strany dalších aktérů, ku příkladu vysvětlení od eh, eh, EBA a Evropské komise, co se týče zapracovávání evropské legislativy. V tomto kontextu se chci stručně zaměřit na MDA, maximální distribuovaný, distribuovanou částku. Byla jsem ráda, že se to objevilo i ve vaší zprávě o bankovní unii. Co se týče MDA, relevantní je i to, jak e, naše dozorové hodnocení se odráží e, v kapitálových požadavcích pilíře 2. ECB analyzuje, jak dále naladit e, tedy své činnosti, návaznosti na hodnocení rizikového profilu bank. Chceme udržet eh, stabilní eh, úroveň kapitálu v systému a eh, musíme proto použít kapitálová vodítka. To bude jako doplněk požadavku podle pilíře 2. Není to porušením požadavků pilíře 2, ale přesto to banky musí brát vážně, protože kdyby nenaplnili tyto požadavky, tak by to mohlo vést, tak by to mohlo vést k následným krokům. Zároveň pokyny podle pilíře 2 nepůjde, nepůjde tedy k automaticky ostartovaným MDA. Naším cílem je dosáhnout startovní úrovně MDA pro všechny banky a kapitálové požadavky by měly být podobné pro SSM a e, i konkurenty ve všech velkých jurisdikcích. Mimo, mimo harmonizace dozorových, dozorových e, postupů v SREP e, hlavním projektem bylo harmonizace pravidel pomocí naší práce o, na OND eh, v rámci CRD 4 a CRR. Pokračujeme v naší práci na harmonizaci dozorových postupů a odstartovali jsme veřejnou debatu na téma druhé fáze projektu OND. Tato fáze uzavírá tento projekt pro významné instituce tím, že doplní osm ustanovení eh, vodítka ECB, co se týče obcí a eh, discretions. Eh, patří, tam, pa, eh, pa, patří, patří sem důležité vnitroskupinové postupy, ku příkladu výjimky, eh, výjimky zvážení rizika a požadavků na pákové poměry. Mimo to s cílem zajistit aplikaci eh, vysokých dozorových standardů eh, úzce spolupracujeme s národními eh, orgány tak, aby došlo k rozšíření politiky OND. Při harmonizování OND pro tyto menší banky bude klíčovým faktorem zásada proporcionality. Nyní k širšímu kontextu, ve kterém eh, se provádí eh, bankovní dozor ECB, to znamená bankovní unie a regulační prostředí. Bankovní unie vznikla, aby eh, posílila odolnost bankovního sektoru, finanční integraci a jednotný trh. Potřebujeme dosáhnout dalšího pokroku, abychom mohli užívat výhod bankovní unie. To znamená Eh, snižovat riziko a sdílet riziko. Co se týče sdílení rizika, je potřeba dokončit bankovní unii, tak aby bylo možno ochránit eh, vkladatele pomocí eh, systému EDIS a ten musí vzniknout současně s kroky odpovídajícími, odpovídajícími snižování riziko bude potřeba brát v úvahu různá východiska eh, různých vnitrostátních eh, systémů záruk eh, vkladu tak, abychom dosáhli rovných podmínek v celé bankovní unii, tak, aby náš bankovní systém byl bezpečnější a odolnější. Snižování rizika a sdílení rizika jsou prvky, které se vzájemně posilují a posilují také bankovní unii. Co se týče snižování rizika, myslím, že je potřeba eh, nejprve se postarat o plno, plné provádění eh, směrnice eh, DGS a směrnice o řízení a obnově bank. Další legislativní, legislativní práce v oblasti CRD 4, CRR bude zapotřebí také v rámci MREL, co se, co se týče kapacity, eh, celkové kapacity eh, absorpce ztrát TILAK. A nyní, co se týče kontextu CRR, CRD4, eh, evropské regulativní opatření ke snížení přítomnosti obcí a národních, národních volností v rámci legislativy Unie jsou velice vítány. Jednou z oblastí, kde jasně vidíme potřebu další harmonizace právního rámce EU, je e, v oblasti e, odpovídajícího hodnocení. CRD 4 v tomto ohledu je minimální harmonizační směrnice, e, protože jsme zjistili obrovské rozdíly mezi členskými státy. Správná kritéria pro hodnocení Eh, jsou eh, velice zapotřebí v rámci další harmonizace. Jinak by mohlo dojít k situaci, kdy eh, stejná osoba bude v různých členských státech hodnocena s různými výsledky vzhledem k tomu, že jsou aplikována různá kritéria. I z hlediska postupu se velmi liší pravidla, co se týče hodnocení mezi členskými státy, což zbytečně komplikuje naši práci dozoru přehodnocení CRR CRD4 je potřeba využít tak, aby bylo možné využít eh, standardy eh, bazilejského výboru a dokončit eh, Bazilej 3. Co se týče MREL a TILAC, chci zopakovat, že silně podporujeme nový rámec pro řešení problémů, včetně nástroje bail-in, což zajišťuje, aby náklady eh, na selhání a řešení eh, byly především eh, neseny akcionáři a, a věřiteli a ne daňovými poplatníky. Nový MRL je tedy zcela klíčový v tomto směru. Také podporujeme úsilí komise přehodnotit MRL společně s prováděním mezinárodních standard pro eh, celkovou kapacitu eh, absorpce rizika v rámci GSIP v Evropě. Díváme se i mimo Evropu. Eh, v tomto ohledu je relevantní otázka sekuritizace, o které, jak jsem slyšela, bude řeč po tomto slyšení. Jak víte, Evropská centrální banka ve svém stanovisku vítá návrh těchto dvou legislativních aktů, které se týkají jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace, která může přispět eh, k diverzifikované bázi, eh, diverzifikovanému základu financování pro banky, což umožní dobře fungující eh, trh se sekuritizací. Doufáme, že dojde k dalšímu pokroku v této legislativě. Závěrem chci podotknout, že v nedávných měsících eurozóna podnikla další kroky ke zvýšení eh, odolnosti a ziskovosti. I přesto pok- tento pokrok eh, stojí banky stále před eh, širokou škálou strukturálních problémů a nedobrých podmínek na trhu. V tomto prostředí je nezbytný dozorový přístup, který bude vycházet z rizika. Daří se nám dosáhnout eh, pokroku i co se týče eh, harmonizace dalších eh, oblastí a proto vítáme další legislativní práci EU, která vede k dokončení bankovní unie a dále posílí jednotnou knihu pravidel Evropy. Děkuji. Děkuji vám za tento velmi rozsáhlý popis dnešní situace. My si toho velmi vážíme. A vítal jsem, přivítal jsem také to, co jste říkala o pilíři 2 MBA. O tom už jsme dialog vedli, podle mě velmi pozitivně. Dále jste se zmiňovala o implikacích pro MDA. Nicméně asi se shodneme na tom, že bude potřeba i další legislativní přeskum, abychom vyřešili ten problém s dividendami a s je ta jedna tedy, aby tady eh, to bylo v souladu. Nicméně doufám, že tento nový přístup eh, bude k vývoji na trhu pozitivní. A také si myslím, že bylo smysluplné, co jste říkala o agendě pro snižování rizik. a další aspekty. Děkuji vám a teď můžeme přejít k diskusi. A prvním řečníkem je pan Zalba, který právě dorazil. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve se Omluvám, že jsem přijel pozdě, spozděl se mi let a chci tedy poděkovat paní Nuaj za přítomnost. Já mám dvě otázky a omluvám se, jestli už jste o tom hovořila. Za prvé, k bankovní unii a třetímu pilíři, který je tolik spochybňován. Evropský parlament na tom pracuje eh, ve své zprávě, zatím se objevuje hodně pochybností k tomuto tématu a mě by tedy zajímalo, co si paní Nuaj myslí o těchto eh, pochybnostech eh, ohledně Evropské komise a dále, jak vy se díváte na bankovní unii bez tohoto třetího pilíře, zda bankovní unie bez třetího pilíře by měla smysl nebo ne a jaké požadavky bychom měli mít na tuto unii, na ten společný eh, fond eh, záruky za vklady, jak by měl vypadat, aby bankovní unie byla skutečně efektivní. A druhá otázka, eh, to není přímo ve vaší pravomoci, ale já jsem tedy zpravodajem pro kapitálovou přiměřenost u sekuritizace a zajímalo by mě, jak se díváte na návrh Evropské centrální banky v této souvislosti, protože pokud jde o tu hierarchii, mně se to jeví velmi pozitivně a zajímal by mě váš názor. Děkuji. Děkuji za otázku. Nejprve k EDIS. My vítáme návrhy komise. Sdílení rizika a snižování rizika by mělo pokračovat paralelně, což je snadné k těm různým výchozím Eh, bodům těch národních eh, eh, systému pojištění vkladu. To bude to tedy chvíli trvat, než se podaří to harmonizovat a tyto programy na evropské úrovni. To by také mělo umožnit postupovat souběžně se snižováním rizik. Já osobně si myslím, nebo my jako dohlížitele v si myslíme, že ten balíček 2020, který obsahuje EDIS, SRM, eh, backstop a také eh, další aspekty, že to všechno dává smysl. A postupně budeme eh, přecházet od zajištění k spoluúčasti na pojištění. Jinak eh, mám trochu problém s tím, jak odpovědět na tu druhou část vaší otázky, protože ten třetí pilíř bankovní unie, já doufám, bude předložen co nejdříve. Všechny ty různé pilíře by se měly zájemně podporovat a jsou potřebné. Co se týče sekuritizace, to je projekt, který nám velmi leží na srdci. Mí kolegové na to usilovně pracovali. Jsme velmi rádi, že to postupuje. Myslím si, že navrhovaná regulace nachází správnou rovnováhu mezi potřebou oživit evropský trh s cenými papíry, aby ten rámec byl přitažlivější jak pro vydavatele, tak i pro investory, ale přitom je potřeba klást důraz na obezřednosti povahu regulace. Návrh na sekuritizace by měl víceméně odpovídat těm požadavkům, jako je standardizace, jednoduchost, transparentnost. A myslíme si, že je vhodné, aby se tady rozlišovalo mezi tím typem sekuritizace, která byla velmi složitá a neprůhledná a tím novým typem, která bude transparentnější. A navrhujeme proto kritéria pro jednoduchost a transparentnost sekuritizace, to si myslím, že je globálně akceptované a pravidelně budeme provádět eh, přeskumy, aby z toho vyplynuly důsledky pro kapitálovou vybenost, aby to odpovídalo těm rizikovým aspektům těchto transakcí. Chceme mít solidní kritéria, aby se jasně posuzovalo, co je jednoduchost a transparentnost. A chceme to potom certifikovat. Samozřejmě to musí všechno pod velmi přísným dohledem. My jako dohledový orgán chceme eh, vykonávat přísný dohled a myslíme si, že existuje eh, naděje, že ta sekurizace bude skutečně jednoduchá a transparentní. Děkuji vám. Paní předsedkyně, vy jste hovořila o dokončení bankovní unie, ale vůbec jste nezmínila ten takzvaný eh, final backstop. Eh, považuje to tedy za méně významné než EDIS. A pokud bych se chtěla zeptat eh, na jednu věc. Minulý týden na bruselském ekonomickém fóru Klaus Rickling uvedl, že bez pochyby je třeba začít hovořit o skutečnosti, že bankovní dohled by měl být součástí ECB a že možná by bylo dobré, aby ten bankovní dohled byl nezávislý. E, tak to já jsem e, aspoň rozuměla zprávě Reuters, kde je tedy uvedeno, že by EU měla zvažovat, zda by ECB měla mít tento dozor, tuto dozorčí úlohu. Vzhledem k tomu, že vy jste odvedli obrovskou práci v Evropské centrální bance, nemáte pocit, že to je trochu znepokojivé prohlášení? A zajímalo by mě, jak vy tedy vnímáte tuto analýzu ředitele Evropského stabilizačního mechanismu. Uh, Já odpovím anglicky, aby mi rozumělo více lidí. Co se týče eh, toho fondu Backstop eh, OSN, o tom jsem se nezmiňovala, protože jsem se zaměřovala více na EDIS. Toto spadá spíše pod ten SRM, ale je pravda, že to je důležitá součást toho plánu do roku 2020, to naprosto správně. Mezitím také dojde k této dohodě o fondu na půjčky. postupně se bude budovat tento fond backstop. Musíme přejít od těch přechodných řešení k trvalejším. Co se týče dohled nad bankami v rámci ECB, já jsem možná na trochu předpojatá, protože jsem vždycky eh, se této eh, oblasti věnovala. Myslím si, že to je velmi užitečné také vzhledem k tomu mladému SSM. Myslím, že nebylo možné postupovat bezpečněji bez účasti ECB. Měli jsme velký prospěch z té podpory eh, od dalších oddělení ECB, eh, informační eh, systémy, statistické analýzy, právní oddělení, to všechno jsou eh, věci, které za těch 40 let, eh, kdy já vykonávám dohled, jsem se ještě nesetkala se skutečným konfliktem zájmu. Pořád si říkám, co by to mohlo znamenat. Legislativa SSM je dobře, eh, důkladně vypracovaná v tomto ohledu. My samozřejmě chceme eh, stoprocentně plnit podmínky nařízení o SSM. Já vím, že to je důležité pro řadu států v SSM, takže my jsme skutečně extrémně opatrní na to, abychom zajistili, že ten princip separace nebo oddělení bude plně proveden. A nevidím tady žádný důvod, vzhledem k tomu, že by asi eh, mohlo se rychleji přistoupit k budování SSM, ale jde o zákonodárce, jak rozhodne. My eh, nemáme pravomoc rozhodovat přesně, jak eh, se mělo postupovat, ale nevidím žádný důvod. Což bychom se neměli opírat o podporu našich kolegů, samozřejmě při zachování toho principu oddělení je tak ve zprávě Brugela se hovoří o těch nezávislých odbornících, kteří eh, by se na to měli podívat. Já jsem to četla, když jsem cestovala sem do Bruselu a tam také se opakuje, že není žádný důvod se bát. Děkuji. Bent Luke. Děkuji. Já budu hovořit německy. Mám celou řadu otázek. Nejprve bych chtěl eh, začít s osobním vybavením nebo lidskými zdroji v SSM. My máme informace o tom, že eh, tam eh, se má vytvořit 160 nových pracovních míst, aspoň v roce 2016 a ještě neurčené číslo v roce 2017. A e, přitom jsou to úkoly, které mohly být plánovatelné. Jsou to ty inspekce v terénu, upgrade, ale také přeskoumávání interních modelů. Mě by zajímalo, kdo kontroluje a kdo brzdí růst této instituce. Eh, instituce mají vždycky eh, sklon k tomu neustále růst a nabírat. Eh, mě by zajímalo, jestli to někdo kontroluje. A také by mě velmi zajímalo, jestli podle vašich znalostí se potom v těch národních orgánech odbourávají pracovní místa, nebo víme, že došlo k 20% nárůstu nákladu na SSM. Druhá otázka se týká obecného směřování dohledu eh, nad eh, bankami. Vzhledem k té sekuritizaci by mělo zase dojít k užší vazbě na ručení. Nicméně v oblasti IDIS se to odděluje a těžko se to eh, uvádí do souladu s tím pojmem sdílení rizika. Není to trochu eh, není to trochu paradoxní, tady dochází ke směšování jednak té zodpovědnosti, ale také ručení. A potom eh, jde o to, že některé instituce, které působí také mimo Evropskou unii, vlastně nemusí být tak kapitálově vybaveny, než ty, které se budou podílet na bankovní unii. Thank you for, for your... Děkuji za vaše otázky. Co se týče mm, počtu zaměstnanců v SSM, ten počet, který byl eh, potřebný pro dohled, o tom se rozhodlo ještě předtím, než SSM eh, vznikl, předtím nezačal vykonávat eh, svou funkci. S tím, že se to později mělo vyjasnit. Také jsme zjistili, že ta situace je složitější, než se očekávalo v současném rámci. SSM zatím není žádná delegace, což znamená, že všechna rozhodnutí musí přijímat eh, eh, dozorčí rada, dokonce je ta velmi jednoduchá rozhodnutí, která se vlastně učiní o několik úrovní níže. kolikrát jsou to rozhodnutí, o kterých ty nejvyšší, nejvyšší postavení nic eh, nevědí. A už jenom to značně zvyšuje počet lidí, které potřebujeme, kteří musí vypracovávat skutečně kilometry různých podkladů. A to by šlo určitě zjednodušit. Často by stačilo, aby se to vzalo na vědomí. Stejně tak nedostatek harmonizace v oblasti evropské regulace je velký problém fit and proper, o čem jsem se zmiňovala, protože to je ta minimální harmonizace ve směrnici, tak potřebujeme eh, mít dostatek expertů, kteří se vyznají v těch 19 režimech ve členských státech, aby mohli potom schvalovat ty jednotlivé transakce. Kdyby to bylo harmonizovanější, tak bychom tolik odborníků na ty jednotlivé režimy nepotřebovali. A také to, že musíme eh, tolik práce věnovat tomu, té diskreci na národní úrovni, tak nám trochu komplikuje práci. Protože těch různých alternativ na národní úrovni je eh, celá řada. A kdo na to dohlíží, na ten počet zaměstnanců? Já si myslím, že to můžeme velmi přesvědčivě obhájit před eh, rozpočtovým výborem, před auditním výborem ECB, ale taky před správní eh, radou nebo radou guvernéru ECB. Také nám eh, trvalo, než jsme shromáždili potřebné informace o to, abychom obhájili těch 160 nových pracovních míst. Myslím, že jsme to vysvětlili dostatečně a těch asi 70 dalších, eh, kteří budou muset přijít. To všechno je podloženo zprávou s plným vysvětlením o tom, jaké eh, zisky efektivitě jsme také mohli učinit. A další problém že Eh, některá, některé národní orgány nemají dostatek zaměstnanců, některé ano, ale některé ne. A počet těch lidí, kteří odcházejí do Frankfurtu, aby tam vykonávali dohled, se kolikrát ještě v těch národních orgánech nenahradili. My vycházíme z toho, že národní orgány, tak jak slíbili, že nám poskytnout řadu eh, expertů a pořád nám eh, je neposkytli a my po nich nežádáme kompenzaci za to, co nedodali. A pořád doufáme, že k tomu dojde. Myslím si, že to je, správná, že to je správně vyvážené. Upřímně řečeno si nemyslíme, že větší instituce jsou nutně lepší, možná, že nejsou až tak eh, pružné. Myslím, že bychom měli zachovat správnou rovnováhu, ale víme, že tady je potřeba vykonat tyto nové úkoly. Sylvie Goulard. Jsem tady, jsem úplně nalevo na kraji, aby se to trochu změnilo. Tak děkuji, že jste přišla mezi nás. Já bych se chtěla zmínit o té zprávě, kterou jsme velkou většinou schválili na plenárním zasedání a která se týká místa Evropy v celosvětových finančních institucích. Jsme trochu znepokojeni tím, eh, co dělá tedy instituce, která má na starosti pojištění. Netýká se to jenom bankovnictví, ale problémy eh, jsou i s tím, co připravuje Bazilejský výbor. Pokud jde o tu zprávu, tak eh, je jasné, že potřebujeme celosvětově rovné podmínky. Na, eh, v Evropě je důležitá celková eh, finanční stabilita. Nezanedbáváme ani potřebu nezávislých expertů, ale bazilejský výbor, jakou má vlastně legitimitu proto, aby mohl k práci, která už poměrně byla rozsáhlá, a můžeme tedy hovořit o otázkách dohledu, ale uh, vaše přítomnost eh, ukazuje, že se tady učinila určitá eh, etapa, takže jak vnímáte tuto eh, vlnu, která pravděpodobně přijde z bazilejského výboru, kdy tedy máme slabý růst, zaměstnanost v některých členských státech je stále nedostatečná. Jak můžeme tedy eh, vlastně oprávnit takovéto utahování šroubů, přidání dalšího kapitálu, protože to může vyvolat v některých částech světa problémy, aniž by to nutně vyřešilo problémy se stabilitou. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych eh, odpověděla anglicky. My jsme měli mandát zadat vyjednávací podmínky pro bazilejský výbor a pro skupinu guvernérů zabývajících se dohledem. Tam je ECB v SSM dobře zastoupená, já se na tom také podílám a také Viktor Konstanciu za ECB a také Mario Draghi se účastní dobře, je tam zastoupena i Evropa jako taková v tomto výboru. A mandát je velice jasný. Neměli nemělo by dojít k podstatnému nárůstu kapitálových požadavků v rámci pilíře 1. Eh, chceme, aby bylo více eh, kapitálu, ale obecně by to nemělo vést k podstatnému nárůstu kapitálu. Zároveň uznávám, že všechny aspekty, které se řeší, mají Eh, takový eh, stejný směr, nebo jdou stejným směrem. Do značné míry bude hodně záležet na novém standardizovaném přístupu, který by měl být zaveden tak, aby se mohly třeba ty různé nárazníky vypočítávat na základě toho standardizovaného postupu. Ale Eh, skutečně eh, velkou většinou eh, jsme se dohodli, že by nemělo dojít k podstatnému nárůstu kapitálu, takže si nedovedu představit, jak by to mohlo být jinak. Zaznamenala jsem určité výzkumné práce, které mm, vyznívají trochu jinak, ale zároveň Myslím, že eh, se zaměřují na ten nejnáročnější možný výsledek. Pokud samozřejmě dáte dohromady ty nejtěžší možné výsledky, nejtěžší možné aspekty, pak ten výsledek znamená podstatný nárůst. Ale já se nedomnívám, že by k tomu došlo. Myslím si, že eh, nepřijmeme eh, jakožto rada guvernérů něco, co by bylo natolik v rozporu s mandátem. Potom mám další důvod, eh, proč se k tomu mohu takto vyjádřit. Chci pra- prostor i pro druhý eh, pilíř pro posouzení těch dohledových orgánů. A pokud bude příliš mnoho požadavků v rámci pilíře jedna, tak už nebude žádný prostor pro posouzení těmi dohledovými orgány. Takže my rozhodně eh, chceme vytvořit výsledek, který bude v souvislosti nebo bude odpovídat tomu mandátu GOS. Děkuji vám. To je uklidňující, ale my jakožto parlament se určitě tím ještě budeme zabývat a budeme o tom více diskutovat s vámi a možná i se zástupci bazilejského výboru. Fabio De Masi. Děkuji, paní Nui. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co říkala <clears throat> kolegyně Beres o konfliktech zájmu <clears throat> mezi peněžní politikou, no měnovou politikou a dohledem. Když se podíváme na jiné posudky, například zprávy z Eurointelligence <clears throat> a tomu, co máme k dispozici od ECB, o čem nemůžeme hovořit, tak tam ty konflikty existují ale dovedu si představit, že vy jako zástupkyně ECB tady na eh, veřejnosti nemůžete vyjádřit jiný názor. Ale já mám otázku <clears throat> eh, na jeden konkrétní případ. Je to eh, Hamburská banka. <clears throat> Evropská komise rozhodla, že Hasa Nordbank může odkoupit úvěry ve výši 6,2 miliardy, ale podle Ehm, pravidlech pro státní pomoc to eh, bylo nerealistické mm, ocenění. Potom komise souhlasila s 60% srážkou, takže by se to eh, koupilo za nižší částku. A poslední eh, rozhodnutí bylo, že auditoři v Haas Nordbank Eh, odhalili potenciální škodu, kterou by to mohlo způsobit. A co by se to vyžadovalo na obsání nového vlastního kapitálu, bylo by potřeba, aby ten výnos byl asi o 5 miliard více, aby se podařilo tuto kvotu zachovat. Tuto kvotu zachovat. Myslíte si, že by mohlo dojít k poškození nezávislosti bunky, protože se s těmi čísly manipuluje tak dlouho, dokud nějakým způsobem neodpovídají. A potom se chce ptat eh, na zprávy z médií, že Itálie eh, a Francie se staví proti tomu, aby ten eh, vlastní kapitál byl na tu 8% kvótu ve výjimečných případech anebo eh, k tomu, že by došlo k rozředění těch námi schválených pravidel? Well, uh... Tak vy jste zmínil, že asi neuznám eh, veřejně střed zájmu, ale neuznám ho ani soukromně. Já si nedomnívám, že by k takovému střetu zájmu docházelo. Ano, říkala jsem, že mohu být lehce zaujatá, protože uh, Eh, to je režim nový, ale upřímně domnívám se, že eh, vše v rámci nařízení SSM se děje podle vnitřních pravidel fungování ECB, tak abychom právě takovému střetu zájmu zamezili. Já jsem v tomto kontrolována, místo předsedou je můj, moje kolegyně, eh, která se eh, vyrostla, řekněme, v jiném prostředí a také to pokládá za dobré. A myslím si, že tedy jsme vytvořili vyváženou situaci. Ke zbytku vaší otázky nemohu se vyjádřit k konkrétním institucím. Nicméně dohledové orgány nijak nedolajují Eh, údaje, které jsou k dispozici, tak toto nefunguje. My se snažíme postupovat konzistentně za dodržení rovných podmínek pro všechny. Samozřejmě musíme zohledňovat stávající rámce, například některé eh, banky se řídí pravidly pro používání státní podpory Evropské komise. My se tedy musíme dodržovat tato pravidla nebo zajistit, aby banky dodržovaly tato pravidla. To je úplně normální, bylo tomu tak i před SSM a bude tomu tak i po něm. Pokud jde o TILAK, tak myslím si, že na tom se teprve pracuje ve srovnání s MREL, TILAK, co by se mělo dělat v Evropě pro zajištění, že eh, všechny banky budou mít nyní eh, větší omezení v tomto ohledu eh, i na mezinárodní úrovni. To je samozřejmě věc, která se bude řešit v parlamentu v nadcházejících týdnech či měsících. Takže k tomu asi nemohu nic moc eh, dodat. To by spíše musela eh, moje kolegyně říci, jaký, jaké by mělo být to propojení mezi MRL a TILAK, protože to je hlavním cílem tohoto roku, abychom dospěli dál v oblasti MRL. Děkuji vám a doufáme, že se to podaří i u tohoto tématu, abychom se k tomu vrátili jakožto parlament. Filip Lambrec. Děkuji vám, pane předsedo. Čtyři otázky určitě můžete odpovědět telegraficky. Za prvé, říkáte, že to, že se neplní kritéria druhého pilíře, není omezením distribuce dividend. Já si myslím, že požadavky pilíře dvě nejsou méně eh, závazné než požadavky pilíře jedna. takže nerozumím tomuto výkladu. Já s ním nesouhlasím. Za druhé, Souhlasíte s paní Kianek v tom, že je třeba zavedl 8% MREL a že o tomto číslu se nedá jednat. Za třetí, takzvané non-performing loans. Mám pocit, že už se s tím zabýváme zhruba 10 let. Neměli bychom se eh, toho už nějak zbavit, najít nějakou cestu, jak odstranit nejistotu ohledně toho, kdo má ty takzvané non-performing loans. A pokud jde o nulové eh, riziko v souvislosti eh, se suverénním rizikem, souhlasíte s tím, že eh, by každá instituce měla mít určité portfolie státních dluhopisů na základě velikosti země eurozóny. To znamená, když banka drží obligace 19 členských států v tom obvyklém poměru, tak pak by to riziko bylo chápáno jako nulové. Omlouvám se. E, nevím, jestli to zvládnu zodpovědět telegraficky. Pokud jde o ten pilíř 2, tak e, od komise jsme dostali vysvětlení po té, co jsme o něj požádali, protože existují různé možné systémy, jak definovat požadavky podle pilíře 2 e, u zúčastněných stran na pilíři 1, pilíři 2 a těch relevantních ochranných rezerv. Je třeba tedy rozlišovat mezi požadavky dle pilíře 1, to je plnění MDA, to znamená, že žádné dividendy, pokud to nedodržíte, a potom to vodítko dle pilíře 2, tam to není relevantní z hlediska MDA. Jak už jsem říkala v prezentaci, očekáváme, že to banky budou brát velice vážně. Očekávám, že banky nebudou eh, porušovat ty pokyny pro dohled. Eh, seriózní banky to berou velice vážně, tyto pokyny. A věříme, že to je ta správná cesta, jak zachovat úroveň kapitálu. Někdy bude třeba ty pokyny Eh, převést tedy na požadavky, bude to chvíli trvat. Eh, to jsou i věci, které jsou v eh, nařízeních CRD 4 a SSM, ale nakonec chceme tedy zachovat stejnou úroveň kapitálu v systému. Pokud jde o MREL, tady jde o to, o jakém procentu hovoříme. Pokud eh, porovnáme Emerald a Tilak, vypadá to, že by to znamenalo 6 eh, plus nějaké číslo za desetinou čárkou, aby to bylo srovnatelné s prováděním TILAK v evropských bankách. Samozřejmě tedy nemůžeme chtít více od malých a středně velkých bank, než eh, co žádáme od těch eh, velkých. Eh, v roce, rok 2019 je rokem pro Týlaky, kdežto Emerald je pro letošní rok. Dále těch 8 se eh, často eh, hovor, zmiňuje v souvislosti s nástrojem odepsání závazku, tak eh, jako požadavek pro přístup do toho mechanismu SRM. Při odepisování závazků lze jde jít až k záruce za vklady. Ta, ta, ta záruka v vkladů eh, v výši 100 000 euro samozřejmě není jistá v případě nástroje Bailin. Eh, naproti tomu u TILAC a pravděpodobně i u MREL, ale o tom ještě rozhodnou zákonodárci, se jedná o eh, podřízených závazcích, o kapitálu a mm, to není úplně to tež. Cílem Eh, toho bailinu na úrovni 8% nebo i u MREL je rekapitalizovat ty dobré banky, které by se vrátily na trh po eh, řešení, eh, vyřešení problému. Ale samozřejmě ty dobré banky budou asi menší než, ta dobrá banka bude menší než ta předchozí a tím pádem bude menší potřeba kapitálu, protože ta špatná část už bude ehm, odebrána. Pokud jde eh, to eh, riziko nulové, tak eh, samozřejmě zákonodárce ve svém moudrosti rozhodne, jaká je ta správná cesta, jak to řešit. Je to součástí představ pro rok 2020 nebo balíčku pro rok 2020. Já myslím, že by to mělo být něco, co bude kombinovat kvalitu státního dluhu v oblasti koncentrací. To je, myslím, chytrý přístup. Uvidíme, jak to dopadne. E, pokud jde o ty e, nevýkonné expozice, tam e, dokončujeme práci a dříve či později budeme schopni říci, jak chceme postupovat, abychom šli správným směrem. Thank you. This issue of the Děkuji. Ta otázka procentech je vždy diskutována, ale jsem velice rád, že jste nám to všechno připomněla, že jsou rozdíly mezi různými aktivy. Za FDD eh, nikdo, Bernard Mono. Bonjour, madame la présidente. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, nejprve bankovní unii. Já mám eh, pocit, že je potřeba se ptát na to, jestli existuje schizofrenie s tím SRM a politikou Evropské unie. Je tady následující rozpoj. SSM se má zabývat eh, nízkou ziskovostí bank a ECB přijímá negativní úrokové sazby, které ještě snižují dále jejich ziskovost. Regulatoři po roce 2008 se rozhodli eh, regulovat praktiky v ratingových agenturách ale externí ratingy, které produkují tyto agentury, se dále systematicky používají v ECB. SSM má ambici řešit eh, problém nesplácených eh, půjček v e MP, ale ta řešení jsou blokována pod eh, záminkou, že by to zahrnovalo i zadlužení i státní dluhopisy. Italský stát otávil jeden rok, než se rozhodl s těmi to počkání něco dělat. Mnozí infektoři jsou znepokojení eh, s postojem k tomu k pojištění vkladů, eh, ale jde také o sekuritizaci. Evropské eh, orgány by se mě snažit ovlivnit tu situaci pozdním způsobem, lépe než ty obezřetnostní národní orgány. O, já si o tom nejsem úplně jist. A co si o tom myslíte vy? A k řeckým bankám. ECB Eh, se rozhodli vzít, eh, některé ženské banky vzít pod svou zprávu, ale nevidíme tady eh, žádný nárůst těch nesplacených půjček v bilancích těchto bank. Mě by zajímalo, jaká opatření navrhujete v krátkodobém výhledu, pokud SSM už nemůže řešit počet těchto půjček. Jak doporučit tu situaci vyřešit? U dalších bank v Evropě se tato pravidla aplikovat budou. Euh, Děkuji za tyto otázky. Uh, Chci říci, že tady nevidím tu nedůslednost, kterou spatřujete vy v tom, jak instituce fungují. Já se domnívám, že za plného respektování zásady oddělení ECB eh, e ve své části dozoru dělá to, co dělat má, bez přisledování finanční ekonomické situace a i my za nás děláme to, co dělat máme, abychom byli dobrými dozory v tomto prostředí, což je pro banky velmi náročné a zároveň Náklady financování bank se podařilo touto politikou snížit, kvalita úvěru na rozvahách se také zlepšila díky snižování nákladu financování a e, e, dlužníci jsou lépe schopni bankám splácet. Problémem je ziskovost bank, to je jasné, ale banky jsou dynamickými podnikateli, stojí před různými kontexty, různými situacemi, nízký růst, nízká inflace. Ku příkladu to je něco, co nám stěžuje obnovu globálně, jak pro ekonomiky, tak pro banky, ale na druhou stranu je dobré pro banky, které mohou hodnotit udržitelnost svého bank, eh, modelu bankovního a Banky mají lepší prostor eh, pro eh, vylepšování eh, poměru nákladů a příjmů, takže mohou zlepšovat efektivitu. Rovněž digitalizace není něco, co můžeme využít pro všechny zákazníky, ale existuje významná část zákazníků bank, kteří mají zájem o vyšší využívání bankovních služeb pomocí digitalizace a to bankám umožňuje zvyšovat efektivitu a tak dále a tak dále. Nechci zmiňovat veškeré elementy, o, které, o kterých bych mohla mluvit. Takže jenom je problém, že trvá, než se vytvoří kvalitní legislativní práce. Já se domnívám, že Řada věcí se povedla neuvěřitelně rychle, ku příkladu nařízení SSM. To se povedlo za méně než dva roky, což je neuvěřitelně krátká doba. Co se týče těch eh, nesplácených úvěrů a expozic vůči nim, vy jste hovořil o případu řeckých bank. Řecké banky pracují na tom, co se po nich požaduje ze strany institucí a prozatím se nijak nespožďují. Eh, Fond stability Řecka se velice snaží a pracuje ve spolupráci eh, s dozorem ECB, aby naplnili tento rámec a také, aby naplnili velké další povinnosti, ku příkladu nového přehodnocování eh, nejvyššího vedení a členů představenstev. Takže dochází k řadě úspěchů i eh, v oblasti řeckých bank a já nejsem znepokojena tímto vývojem. To, co se udělat má, se udělá. Děkuji, Jose Manuel Fernández. Děkuji, pane předsedo. A paní Daniel Nui. vy v rámci SSM máte na odpovědnost regulovat některé největší eh, evropské banky, včetně velké eh, portugalské banky veřejného sektoru, největší portugalské banky. Vláda eh, bude do této banky pumpovat peníze daňových poplatníků, asi 15 miliard euro. Jak se dívá SSM na takovouto situaci. Promiňte, jde o 4 miliardy euro, opravuje se řečník. Jak jsme se mohli dostat do takové situace, kdy hovoříme o skutečně vysokých číslech? Děkuji. Eh, více peněz to je vždy dobré pro eh, dozorový orgán, je vždy dobré když hodnotíme situaci bank. Já se nechci vyjadřovat k tomuto individuálnímu případu, ale pakliže jde o banku ve státních rukou a ty peníze jsou státu a banka potřebuje podporu finanční, tak tuto podporu bude muset podnik, podnik eh, poskytnout stát. To je zcela běžná situace pro státem veř, vlastněnou banku. Eh, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž takovéto situace velice pečlivě sleduje a státní banky, které požadují pomoc od státu, mají za povinnost prokázat, že jsou ziskové, a že jde o běžnou investici eh, běžného držitele eh, akcí té banky. Eh, státní podporu bychom neakceptovali. Takže nechci se pouštět do větších podrobností, ale toto pravidlo platí pro Portugalsko, pro Německo i pro další země. Ta situace je všude obdobná, pakliže banka ve veřejných rukou potřebuje více kapitálu, potom generální ředitelství pro hospodářskou soutěž na komisi se přesvědčí, jestli jde o běžnou normální investici, běžného normálního investi- investora a ne o státní podporu. Víc k tomu říci nemohu. Děkuji, Eva Kajli. Děkuji. Děkuji, Mesnuji. Každý zde ví, že soukromé eh, vlastně podněty bank eh, generovat zisk jsou silnější než odpovědné chování. Víme z řady zemí, zvláště z těch, kde chybí eh, tržní kultura ve finančním sektoru, že vnitřní struktura řízení bank, že je potřeba že tady umožnila nedostatečná kontrola bank a trhu bankám uvěřit tomu, že pomocí nevhodného chování mohou e, dospět k vyšším e, ziskům. To vedlo k nejrůznějším negativním e, aspektům nesolventnosti a konečně ke globální finanční krizi a ke krizi států eurozóny. Eh, tato rizika jsou procyklická a nakažlivá. Myslím, že to nebylo ještě plně napraveno, protože eh, ty vnitrostátní dozorové orgány nejsou stejně kvalitní ve všech 28 členských státech. Máme různé kultury dozoru i různé vnitřní kontrolní systémy. To je důležitý aspekt, protože úspěch SSM závisí na sledování a řízení Eh, těchto rozdílů, jak jste také řekla, a podle mě eh, v případě Řecka eh, hodnocení dozoru a proces hodnocení nebyly dostatečné, protože uplynulé ztráty nebyly ještě dostatečně odhaleny. Systémové dopady těchto rizik byly již dokázány. Chci se tedy zeptat, jak vy a SSM bude chtít eh, naložit s těmi problémy chybného chování a z něj vyplývajícími provozními ztrátami vzhledem k tomu, že životaschopnost a růst bank je nezbytná a vzhledem k tomu, že občané platili a stále ještě platí v různých zemích eh, za opakované kapitalizace. A moje druhá otázka, chystáte se a jestli ano, jak do eh, zátěžových testů relevantní mat, matice, které se týkají i těžko kvantifikovatelného provozního rizika. Děkuji. Riziko eh, chybného chování, provozní riziko, to jsou eh, velice delikátní rizika, i proto, že jdou nad rámec finančních nařízení eh, eh, zákonu pro embarga v různých zemí a my se samozřejmě snažíme zajistit, aby banky chápaly taková rizika v této oblasti, aby eh, vzali toto v úvahu když jejich představenstva nastavují eh, rámce protirizikových opatření a když eh, nastavují opatření, která zmenšují a zmírňují tato rizika. A závisí na kvalitní vnitřní kontrole a my sami se snažíme provádět velice detailní vyšetřování, když e, se setkáme s nějakou rizikovější bankou. E, v minulosti to bylo většinou e, provázáno s tržními operacemi. Teď, co se týče toho prostředí vykupování rizik nebo vykupování ztrát, je to vidět všude. Banky musí zajistit, aby zákazníci, jimž prodávají své produkty, neboli ti investoři, kteří na sebe berou závazky, byli dobře informováni o riziku, včetně rizika bail-inu, které na sebe berou. Eh, vy hovoříte o řeckých bankách. Podle mě toto riziko pro řecké banky není to nejdůležitější. Ano, jsou jaksi prostě v oblasti rizika, ale ne nezbytně takové, to není nejdůležitější riziko, je tam spíše úvěrové riziko a další rizika. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaši otázku. Děkuji, Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo Galtieri. A eh, paní, eh, no, vítám vás eh, v našem výboru. Děkuji za vaši přednášku. Vy jste hovořila o rizicích o významu uvědomit si, kde to riziko je v rámci finančního systému v Evropě, v rámci bankovního systému a pochopit, jak eh, se k tomu riziku postavit. Eh, já nechci, abyste se eh, vyjadřovala k jednomu z největších rizik bankovního systému, které vedly tedy k otázce Brexitu. Mě by zajímalo v této době, co SSM doposud dokázala při odhalení tohoto rizika bankám, které jsou zvláště vystaveny eh, britskému trhu. Eh, banky u nás, v Irsku a jinde. Já to vidím tak, že ECB a SSM se spojili s bankami v Irsku a jinde a eh, zkoumají, do jaké míry jsou připraveny na možnost Brexitu vzhledem k expozici Eh, dlužníků, věřitelů a eh, dalších. Mohla byste našemu výboru vysvětlit, do jaké míry jsou banky připraveny v těchto oblastech, kde eh, je to riziko vyšší? A za druhé, můžete také říci, jestli byly zavedeny odpovídající rezervní pojistkové plány, které by banky připravily na tuto možnost, že se dostanou do zcela nového dozorového prostředí než na které byly zvyklé. A konečně, myslíte, že bude lepší, eh, když eh, finanční instituce a banky, podobně jako JP Morgan a další, eh, by zveřejňovaly pravidelně informace pro investory, co je čeká v případě Brexitu, pakliže se teď hovoříme o rizicích pro finanční systém a specificky pro Eh, banky, eh, mají lidé právo vědět, co banky udělaly, aby se připravili na tuto možnost, kdyby k ní došlo. Děkuji. Děkuji za tuto obtížnou eh, otázku, která se týká Brexitu. My se rozhodně nesnažíme něco předjímat a dokonce ani ne důsledky eventuálního Brexitu, ale co se týče práce dozorového orgánu, my jsme součástí větší instituce, která se do dostatečné míry připravuje na tuto eventualitu. A co se týče funkce dozoru, to se dělá individuálně pro každou banku, na kterou by toto mohlo mít eh, vliv. Eh, máme Eh, analýzy společného týmu eh, do, eh, dohlížitelů JST. Ptáme se bank na plány. Ty plány se mohou různě lišit podle eventuálního dopadu a podle rizika, které potřebují pokrýt a my hodnotíme jejich plány, zajišťujeme, aby tyto plány byly dostatečné vůči změnám, ke kterým by mohlo na trhu dojít. Ale musím říci, že jinak pro banky je zcela běžnou situací umět se eh, připravit na konkrétní události. A je dobré si to provést vlastně, jak si předem natrénovat v uvozovkách na takovou událost, jako je třeba Brexit, být připraven na eventuálně očekávatelné události, které mohou eh, vlastně způsobit i zmatek. To je pro banky užitečné cvičení. My to provádíme, uvidíme, jak to všechno dopadne, jestli se tato práce přípravná využije, anebo ne. Děkuji. Petr Simon. Eh, vážená eh, paní Nui, Mám, eh, mám na vás dvě otázky a obě dvě eh, se týkají něčeho, eh, k čemu už jste se vyjádřila. Vy jste předtím hovořila o Edisu a řekla jste, že jde o snižování rizika a sdílení rizika a že je potřeba, aby to šlo ruku v ruce. O která opatření na snižování rizika považujete za nezbytná jako předpoklad pro EDIS? A druhá otázka se týká nařízení o dohledu eh, Evropské centrální banky, kde jste už předtím hovořila o tom, proč k tomu došlo. A my všichni, kteří jsme zde byli, si vzpomínáme, jak silný tlak vče- během krize byl jednat rychle. Moje otázka jde ale do budoucnosti a tady váš člen eh, orgánu eh, do, dozoru vyjádřil v březnu na jednom pódiu ve Frankfurtu tak, že jednoho dne bude potřeba dospět k tomu, abychom měli vlastně eh, i eh, smluvní eh, dozorové orgány mimo ECB. Jak vidíte tedy perspektivu tohoto? Máme si představit, že vlastně třeba jednou dojde k konci dozorové funkce ECB a jestli ano, tak kdy, jak se staví tak takovýmto otázkám. Co se týče sdílení rizika a snižování rizika, vím, že ta provázanost mezi eh, rizikem státu a rizikem bank je na Eh, seznamu priorit eh, eh, legislativy a je to správné. Vítám opatření, která budou učiněna během tohoto procesu. Obecně díky tomu banky budou fungovat bezpečněji a to je to, o co nám jde, pakliže provedeme naší práci správně, tak dojde ke snížení rizika díky kvalitní dozorové práci a už k tomu podle mě dochází. Co se týče možnosti, že v budoucnu, pakliže dojde ke změně smlouvy, by mohl vzniknout nezávislý eh, dozorový orgán, může to stát, já sama tomu moc nevěřím. Myslím, že fungujeme dobře v tom, v té šabloně, v jaké jsme, ale to rozhodne legislativa a současně fungujeme tak úspěšně, co se týče bezpečného chování bank, že si myslím, že nemá smysl se pouštět do rizika měnit něco, co dobře funguje Možná, kdyby eh, nám nebyl připsán tento velký úspěch, tak dojde ke změně, ale já sama se budu maximálně snažit pokračovat dále v kvalitní práci, která povede k tomu dobrému výsledku, ale je na legislativci, aby toto rozhodnutí učinil a může třeba se rozhodnout, že ten dozor se bude konat v jiném rámci. Důležitá je kvalita dozoru. ještě jedna otázka. Rozuměl jsem, rozuměl jsem tomu dobře, že co se Edisu týče, řekla, že eh, k těm eh, navrženým opatřením eh, snižování rizika nejsou žádná další opatření zapotřebí a ta práce, kterou dozorový orgán k tomu činí, stačí a nebo jste řekla, že budeme muset učinit další opatření na snížení rizika. To jsem neřekla. Eh, snižování rizika je hudbou pro uši eh, eh, dozorového orgánu. My rádi snižujeme rizika a to maximálně. Jsem si jistá, že legislativa vytvoří, může vytvořit další opatření. Zároveň si myslím, že potřebujeme pilíř 3 bankovní unie, potřebujeme jednotný systém pro záruky vkladů, takže my budeme přispívat k tomu úsilí o snižování rizika tím, že banky budou bezpečnější a v lepším stavu, zdravější, ale nemám v rukávu žádný příklad dalšího opatření snižování eh, rizika. Jsem si jistá, že na to přijde legislativa sama. Děkuji. Mimo, mimo, mimochodem už jsme o tom hovořili. I v... Takže už k tomu máme určité stanovisko. José Manuel Fernández znovu. Děkuji. Já chci ještě jednou se vrátit eh, k pojištění vkladu. Vláda už vydala 2,7 miliardy, teď další 4 miliardy. Podle eh, předsedy SSM to není žádné selhání. Ale já si myslím, že to naprosto jasné selhání toho jednotného dozorového mechanismu je. Myslíte si, je běžné, aby daňoví poplatníci lili tolik peněz do bank, bez toho, aby došlo k nějakému přijetí zodpovědnosti? Mám ještě otázku týkající se banky. Banif Vy jste se eh, zabývala tímto případem, ten se odehrál v roce 2015. Stalo se, že v nějakém okamžiku by portugalské úřady na vás tlačily, aby se to řešení nalezlo ještě do konce roku 2015? Aby se o tom už nehovořilo v roce 2016? Byl jste pod nějakým tlakem? Měla jste nějaké předchozí kontakty se, kontakty se Santanterem nebo s nějakým dalším kandidátem, který chtěl koupit Banev. Jak se tyto kontakty odehrávaly a kontaktovali jste portugalské orgány nebo zvažovali jste nějaké jiné možnosti nebo jste pracovali výlučně jenom se Santanderem? Byl tady nějaký právní základ pro to, aby Santander do toho byl tímto způsobem zapojen? těm Keša, k tomu já už eh, nemohu nic dodat. Oproti tomu, co jsem říkal, co týče Baniv, tady je to velmi jednoduché. Já jsem eh, neměla dohled na touto bankou, já je neznám. Já se nemohu vyjadřovat k práci eh, orgánu, který měl na starosti dohled na touto bankou. Jediná účast, kterou jsem měl v tom procesu, tak jeden den během dovolené jsem dostala telefonát od ministra financí Portugalska, který eh, mi říkal, eh, že neví, co, mu, co po něm Evropská komise chce. Já jsem se to snažila mu interpretovat, o co jde, protože možná tomu rozumím o něco více než ministr financí, ale řekla jsem, já to s komisí ověřím a zavolala jsem komisi a oni potvrdili, že moje vysvětlení bylo správné. A to jsem tomu ministrovi potvrdila. A potom, co se to stalo, mi minister řekl, vzhledem k tomu, že se tam možná mělo dít něco nového, a že abych mu tedy řekla, pokud se bude dít ještě něco dalšího. A já jsem potom poslala e-mail tomu ministrovu, že jsem mu vysvětlila to, co by ho mohlo zajímat. A ty e-maily byly zveřejněny. Byly vyneseny z ECB, jsou veřejné, můžete si je přečíst. Jinak jsem eh, vůbec žádné kontakty se Santanderem neměla a rozhodně na mě nikdo nevyvíjel žádný tlak, abych jednala tak nebo onak. Vůbec jsem neměla tu banku pod dohledem a rozhodně jsem se nezabývala ani eh, jejím likvidací. Pouze jsem poskytla vysvětlení. Jinak jsem, eh, o které jsem byla požádána, jinak bych žádnou iniciativu nevyvíjela a všechno je veřejné. Hope this is responding to your question. Doufám, že to je odpověď na vaši otázku. Děkuji, jako pan Weizsäcker. Děkuji. Já bych se chtěl vrátit k otázce toho fiskálního backstopu a MREL. Ještě než jsem se stal poslancem tady v parlamentu, tak šlo o to, že bude požadavek na spoluúčast na odpisu dluhu, což bylo relativně štědré porovnání s minulostí. A s tím, že v okamžiku, kdy se tak zavede, tak bude zaveden ten jakýsi fiskální limit v případě nějaké krize. A v té případě spoluúčasti by to řešilo ten problém s likviditou a ne s neschopností splácet své závazky, což by usnadnilo situaci. Ale té jsme se ještě nedostali, aby tady existoval ten fiskální limit. Eh, já jsem trochu překvapen, že jste nám říkala, že TILAC a MREL, nebo požadavky eh, pod tímto názvem, by měly být kalibrovány podle mezinárodních norem na základě dohody TILAC. Místo toho, aby se to řídilo tím, že investoři se budou 8% podílet na případných ztrátách. Tím, že by ten záchranný fond mohl začít fungovat. Mám tedy otázku, jestli si myslíte, že bychom se měli více zaměřovat na mezinárodní dohody a nebo se více zaměřovat na tyto mechanismy spoluúčast investorů na ztrátách, což by znamenalo odpisa nebo subordinované eh, půjčky. A to vlastně Emil požadoval původně také. Já jsem to neřekla. Já jsem pouze řekla, že u pilíře 1 a pilíře 2 a jejich požadavku na kapitálovou přiměřenost se čeká, že budeme víc požadovat po těch velkých bankách a méně po těch menších bankách. A já pouze Eh, říkám, že to rozhodnutí bude komplikované, ale bude to na zákonodárci. Bude komplikované mít evropský MREL pro všechny ty významné bankovní domy, těch asi 120, oproti těm asi osmi globálním. A eh, po nich potom eh, se bude požadovat více, než například vyžaduje, vyžadují Spojené státy. To pouze konstatuje. A také si myslím, že by se mohlo stát, že když se o tom eh, rozhodovalo, o různém podílu obou těch prvků, s tím, že ten, ta spolúčast bail je relativně nízká, 8% ročení za přístup do toho fondu na likvidaci bank by mohlo vytvořit celou řadu závazků. Já neříkám, že tam nejsou ale pokud ML bude složen podobně jako Tilak, podobnými kapitálovými nástroji, podřazeným dluhem a tak dále, tak to bude něco jiného. Bude to znamenat, že banky budou muset upisovat hodně obligací. A já si myslím, že tak velký ten trh pro tyto cené papíry ani neexistuje. A přitom jde o to, jak usnadnit likvidaci bank. Protože ten, eh, ta spolučas investorů může jít až na eh, garantované eh, vklady, ale zase musí o tom rozhodnout zákonodárce. Já neříkám, že by to tak bylo nemělo být. Já to pouze konstatuji s ohledem na ty banky, které máme pod dohledem. Samozřejmě budeme konzultováni v těch jednotlivých případech. O některých těch eh, faktorech jsem se zmínila, ale já o tom nerozhoduji. A ani neříkám, že bych měla. Mohu jenom eh, rychle položit jednu doplňující otázku? Myslíte si, že je dobře pomáhat těm eh, hlavním držitelům dluhopisů v případě krize? Ano, je to tak napsáno i v zákonech. Děkuji. Byla to velmi zajímavá a živá diskuze a jak už bylo řečeno, tak my v té naší debatě budeme pokračovat také interně o některých tématech, eh, která, jak už bylo řečeno, spadají do naší do našich pravomocí jako zákonodárců a ne pravomocí jako eh, dohledového orgánu, protože my jsme tady, abychom ta pravidla vytvářeli. ale jsme velmi rádi, že nám Madame Nui vysvětlila některá velmi důležitá témata. Děkuji vám za vaši účast. Určitě se k debatě vrátíme velmi brzy a my tím můžeme ukončit eh, tento bod na našem programu a já už tady vidím pana komisaře Hila, který eh, přijde na naše slyšení o sekuritizaci. So, dear colleagues, uh, Vážení kolegové, vítejte na našem veřejném slyšení o sekuritizaci. Jak vidíte, máme naplánovaný velmi zajímavý program a očekáváme, že tady budeme mít velmi poučné prezentace týkající se legislativní práce Jak víte, připravují se zprávy k návrhu nařízení. Ty už eh, naše zpravodajové předložili také. Máme k dispozici obecní postoj rady, máme komentář ECB a očekáváme, že teď bude intenzivně pracovat na tom závěrečném textu, aby bylo možné co nejdříve zahájit trialog a tím, s tím, že se uzavře tento eh, velmi důležitý prvek eh, naší kapitálové unie. A asi nejlepší způsob, jak zahájit naše slyšení, bude přes slovo Jonathanovi Hillovi, který je komisař pro tuto oblast. Ten bude mít ten hlavní úvodní projev a potom hned začne první část našeho slyšení. Jonathane, máš slovo. Děkuji, Roberto. Děkuji také za pozvání, abych sem přišel a hovořil o našich návrzích na sekuritizaci. <coughs> abych řekl, proč je to důležité. Důležité pro zvýšení objemu prostředků v našem systému a pro sdílení rizik. Chceme také vysvětlit, jak chceme pokračovat opatrným eh, a důkladným způsobem chceme se také poučit v minulosti. Já vím, že parlament o tom v minulosti hodně přemýšlel. Děkuji také za nedávné zprávy Tanga a Zalby. A pokud jako výchozí bod vezmeme finanční krizi, tak by bylo dobré připomenout, že v té době sekuritizace fungovala dobře. Byla to ta americká, která nefungovala. Nicméně my jsme na to zareagovali, chtěli jsme posílit náš eh, regulační rámec, aby všechno bylo správně regulováno. Měnili jsme kapitálovou přiměřenost, eh, systém pobídek, zapřili jsme transparentnost, eh, také jsme zavedli požadavky na due diligence, a obecně jsme posílili dohled a nic z toho eh, není dnes pochybňováno. A myslím si, eh, že je se teď ptát, jak to všechno funguje, abychom eh, se ujistili, že neměříme celému trhu jedním metrem a že máme dostatečné analýzy, které podporují pozitivní roli sekuritizace v moderní ekonomice. A proč je sekuritizace důležitá? Jednoduše neřečeno, je sekuritizace velmi jednoduchá a může přinést velký prospěch celé ekonomice, protože pomáhá, aby se mohlo obchodovat s půjčkami a tím zajištit financování na eh, mnohem širšímu počtu uchazečů o kapitál. Ve finančním sektoru potom sekuritizace umožňuje bankám, které dostávají například splátky za hypotéku, aby tyto spůjčky mohly kombinovat a nabízet investorům, kteří se chtějí podílet na těch splátkách za svou investici. Znamená to, že banky potom mohou získávat další kapitál na trzích, tím se snižují náklady pro dlužníky a zase si možné více půjčovat eh, reálné ekonomice. Zákazníci také mají přístup k investicím, eh, který by jinak přímo neměli. Ale důležitost sekuritizace jde na rámec jenom finančního sektoru. Například výrobce automobilu, kteří dostává splátky za koupě, o zákazníku zákupy auta, může nabízet tyto splátky a potom financovat vědu a výzkum a zůstat konkurenceschopný nebo obchodní dům, který má nějaký program věrnosti pro zákazníky, také může používat tyto příjmy na to, aby podpořil další rozvoj svých služeb, a nebo leasingové společnosti mohou využít sekuritizace proto, aby mohly svoje eh, nároky, svoje pohledávky eh, prodávat jako investice. To tedy umožňuje společnostem diversifikovat eh, svoje zdroje financování v celé ekonomice. A také je to důležitý způsob, jakým banky mohou řídit některá svá rizika, která musí posvat, aby mohly poskytovat svým zákazníkům patřičné služby, které potřebují, jako jsou Eh, hypotéky nebo půjčky na auta. Jak to vlastně funguje? Sekuritizace je vlastně transfer aktiv, jako jsou eh, půjčky malým podnikům nebo hypotéky eh, zajišťovateli, který ta aktiva zajišťuje. Banka si podrží minimálně 5 z těchto aktiv, aby Eh, i něco zůstalo, nějaké zajištění a potom se to riziko rozloží mezi více stran v tom finančním systému. Tím se také snižuje riziko šoku a posiluje se tím finanční stabilita. Sekuritizace také nabízí více příležitostí investorům, zejména institucionálním investorům, jako jsou pojišťovny nebo penzijní fondy. Sekuritizovaná aktiva jsou atraktivní způsob, jakým mohou mít prospěch se stabilních eh, příjmů. Instituce nebo ústavy, které tyto eh, nástroje nabízejí, mají eh, specializovanou znalost toho sektoru, ze kterého tyto, tato aktiva pocházejí a tyto odborné znalosti je tedy možné využívat a, a všechny tyto instituce zase mohou diversifikovat své portfolio k většímu prospěchu svých klientů. Na makrourovně potom je možné eh, použít sekuritizace na zajištění finanční stability. ECB a Bank of England ve společném materiálu například argumentují tím, že přenos určitého eh, objemu rizik eh, od bank na širší ekonomiku může být vzájemně prospěšné a může být dobré pro finanční stabilitu. A není to jenom jejich názor. Myslím si, že dnes panuje široký konsenzus mezi regulátory, dohodovými orgány a společnostmi, které potřebují finanční trh, že Eh, lepší sekuritizace a eh, lepší trh se těmito cenými nástroji by bylo prospěšné pro celou ekonomiku. Upisování sekuritizovaných produktů v Evropě je teď velmi nízké. Ten úpis eh, poklesl z asi 600 miliard euro na 220 miliard v roce 2014 v srovnání s pěti lety předtím. Eh, financování, z které z toho pochází asi na poloviční úrovni. Znamená to, že riziko je koncentrovanější, je tady méně zdrojů financování a také méně možností pro, jak investovat pro investory. A proto v zásadě eh, přicházíme s naším návrhem, abychom mohli nastartovat trh eh, s těmito nástroji tak, abychom měli trh, na kterém se bude obchodovat s bezpečnými, jednoduchými a transparentními cenými papíry, že s tím už brazilský vývoj, využíváme eh, také studie ECB a Bank of England a myslím si, že jsme také dostali velmi důležité eh, znalosti od EBA, takže využíváme různé analýzy a velmi opatrný přístup těchto nezávislých a respektovaných institucí. Ty se opírají o produkty, které fungovaly dobře i během krize a vylučují ty, které tak dobře nefungovaly. Naším cílem je Eh, umožnit lepší uvěrování eh, reálné ekonomiky tím, že se vytvoří nové kategorie sekuritizace a že tato sekuritizace bude odpovídat těm kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace. S tím, že eh, podle toho budou kalibrované ty požadavky na kapitálovou přiměřenost u těch, kteří do, těch, do těchto nástrojů investují. Co máme na mysli těmi kritérii eh, jednoduché, standardní a transparentní? Těm jednoduchým máme na starosti, že ty půjčky, které se potom sekuritizaci budou srovnatelné, smíchávat půjčky na auta s hypotékami už nebude možné. Máme tím na mysli sekuritizaci, která nezahrnuje už další sekuritizované nástroje. A myslíme tím také, že není možné si z toho vybírat ty nejlepší půjčky. Takže opětovná recyklace nesplácených půjček už nebude možná. Je důležité, aby to bylo transparentní, to znamená, že ti, kteří budou prodávat sekuritizované produkty, budou muset poskytovat správné informace investorům a regulátorům, tak, aby si mohli vyhodnotit rizika a výnos. A je potřeba ten vývoj monitorovat. Náš návrh by tak vytvořil povinnost, aby relevantní informace byly dostupné elektronicky všem investorům a to zdarma a to způsobem, který bude jasný a srovnatelný. A pro zajištění dohledu také navrheme vytvoření rámce, který bude motivovat k spolupráci a koordinaci mezi relevantními institucemi, tak aby toky informací eh, fungovaly, aby všichni pravidla dodržoval. Já vím, že eh, bude hovořit paní eh, Ross z ESMY, protože ESMA eh, bude hrát klíčovou roli pro zajištění té integrity celého systému. Tím, že se zaměřujeme na standardizovanou sekuritizaci, chceme identifikovat sekuratizace, která používá konsistentně dobře popsané struktury, kde se ten vydavatel nebo upisovatel ponechává určitou část těch aktiv a že ty informace pro všechny strany jsou předem jasné. STS sekuritizace musí eh, odpovídat eh, požadavkům eh, na bonitu podle příslušné legislativy. A aby všichni věděli, do čeho investují, riziko těch Eh, využitých aktiv eh, potom bude nízká, a také investoři budou mít eh, lepší postavení, nebudou se muset tolik opírat o stanoviska ratingových agentur, budou se muset vytvořit své vlastné hodnocení na základě spolehlivých informací. Kritéria jsme se snažili vytvořit tak, abychom se poučili například z té Eh, americké krize s sekrucovanými cenými papíry z podřadných eh, hypoték. Měli bychom ale postupovat eh, dále aktivně, nemělo by to paralizovat náš trh a měli bychom si připomenout, že evropská sekuritizace vyšla z té krize mnohem lepší než v americkém případě. Eh, přestali se splácet, přestalo se splácet pouze 0,1 těch nejlépe hodnocených ceny papírů v Evropě, zatímco ve Spojených státech to bylo 16 Náš přístup je tedy sice opatrný, ale eh, je aktivní, chceme se opírat o poučení z krize, myslíme si, že to řešení je inteligentní a opíráme se o eh, stanoviska nezávislých a mezinárodních orgánů a myslím si, že Eh, Evropa potom bude mít dobře řízený a regulovaný trh s těmito sekuritizovanými cenými papíry. Myslím si, že náš návrh na jednoduchý, transparentní a standardizovaný trh se sekurizací eh, bude přivítán všemu. Mario Draghi, prezident ECB, řekl, že se tady vyvažuje potřeba mezi tím oživit trh eh, s cenými nástroji s potřebou mít obezřetnostní systém dohledu. Je tady sankční režim, tak aby účastníci trhu skutečně plnili své eh, úkoly a byli zodpovědní za své kroky vůči dohledu. A souběžně s tím je potřeba, aby to riziko bylo posuzováno Eh, jednotlivě, aby tady bylo více investorů, kteří budou do těchto cených papírů investovat. Všichni víme, že problém s financováním evropské ekonomiky, všichni víme, že naše podniky potřebují lepší přístup k financování, aby mohly dále růst a byly konkurenceschopné. A my si myslíme, že jednoduchá transparentní, jednoduchá transparentní a standardizovaná eh, sekuritizace by k tomu mohla přispět. Měli bychom se tím bránit největšímu makroriziku, finanční stabilitě což je nedostatek likvidity. Já doufám, že v tom budeme spolupracovat, aby tyto návrhy byly co nejdříve schváleny, začaly eh, fungovat a tím jsme zvýšili eh, počet zdrojů financování a tím mohli přispět k dalšímu hospodářskému růstu v Evropě. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, Jonathane, za tento úvod. Plně souhlasím s duchem tvého projevu a myslím, že společně můžeme přispět ke zlepšení a dokončení tohoto klíčového textu. Teď tedy začneme s prvním panelem. Rád bych přivítal Verenu Ros, výkonnou ředitelku ESMA a Christova Nidžama, generálního tajemníka Finance Watch. Eh, každý z nich bude mít sedm minut na prezentaci. Název tohoto prvního panelu zní eh, Poučili jsme se z finanční krize, ale samozřejmě eh, předpokládáme, že oba ty panely budou navzájem provezené, takže provázané. Verena, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat členům výboru Ekon a zpravodajům k sekuritizaci v Evropském parlamentu za to, že mě pozvali dnes odpoledne, abych pohovořila o budoucnosti sekuritizace v Evropské unii. Dnes budu hovořit jakožto zástupce regulačního orgánu trhu se sekuritizací a budu hovořit o třech tématech. Za prvé o významu udržitelné a transparentní sekuritizace eh, jakožto zdroje financování evropského hospodářství. Za druhé se budu hovořit o práci ESMI na sekuritizaci a na, o tom, co my považujeme za klíčové. A za třetí budu hovořit konkrétněji o transparentnosti a o tom, jak zajistit, že investoři budou mít ty správné informace o sekuritizaci. A samozřejmě ráda zodpovím i otázky. Nejprve tedy otázka úlohy sekuritizace při financování reálného hospodářství. Komisař Hill to již řekl velice dobře, takže Eh, to řeknu stručně, sekuritizace samozřejmě může zvýšit dostupnost úvěrů a snížit náklady na financování. Jakožto nástroj financování může přispět k diverzifikování eh, zdrojů financování. Je to také nástroj pro transfer rizika a může tedy zlepšit eh, kapitálovou účinnost a přiměřené eh, riziko, tak aby to vyhovovalo poptávce. Na druhé straně, když se používá špatně, sekuritizace může být i destabilizačním faktorem jak se ukázalo při finanční krizi, eh, investoři pak mohou opustit eh, trh se sekuritizací, pokud mají dojem, že nemají dostatek informací eh, pro hodnocení rizik u konkrétního produktu sekuritizace a nejsou schopni tedy mm, ho ocenit. Tento nedostatek transparentnosti přispěl i k tomu, že se investoři příliš spoléhali na kredit na ratingové agentury když dávají eh, příliš eh, velký význam úvěrovým ratingům, potom eh, to může vést k problematickým efektům a mít to negativní důsledky na finanční stabilitu. Nyní tedy, co dělá ESMA v této oblasti. My jsme regulačním orgánem v oblasti trhu se sekuritizací a, a takže se snažíme zajistit udržitelný rozvoj sekuritizace v EU. Náš mandát znamená, že se na sekuritizaci díváme jednak průřezově a jednak se snažíme vytvářet eh, rovné podmínky, tak aby nevznikaly nějaké nekonzistentnosti, eh, prázdná místa nebo naopak zdvojování. My se především snažíme zajistit eh, ochranu investorů, tak aby investoři měli ty správné informace aby se mohli rozhodovat. Když se nám to podaří, tak bychom měli vybudovat i eh, stabilní eh, trhy se sekuritizací. V souvislosti s transparentností jsme připravili technické standardy na základě nařízení CRA 3. Cílem bylo vytvořit takovou společnou šablonu, aby investoři měli přístup k údajům o úrovni půjček a o souvisejících dokumentech. Měli by se k těmto informacím dostat přes internetovou stránku, kterou zřídí ESMA. K tomu se za chvilku dostanu. Pokud jde o požadavek due diligence, eh, to znamená požadavku na náležitou péči, spolupracujeme s EBA a EIOPA, e snažíme se posoudit, zda ta požadav, ty požadavky na náležitou péči a na informování jsou konzistentní a na základě toho jsme formulovali v květnu 2015 doporučení, kde říkáme, že je třeba zajistit větší konzistentnost, najít společné definice a vytvořit eh, úplný rámec pro dohled a vymáhání. Hlavním závěrem naší práce na sekuritizaci je to, že transparentnost je skutečně klíčová při rozhodování eh, investorů. To znamená, že investoři, včetně těch potenciálních investorů, budou mít snadný přístup k informacím o sekuritizaci a že budou schopni tyto informace efektivně srovnávat. V tomto ohledu návrh na řízení o sekuritizaci, zejména vytvoření společných definicí a pravidel pro požadavku na náležitou péči, ponechání si rizika a informování je podle názoru ESMA vynikajícím krokem, protože to je skutečně takový průřezový návrh napříč odvětvími. Nyní otázka, jak eh, vlastně ty informace o sekuritizaci dát nejlépe investorům. To je skutečně v jádru našeho zájmu Spoluzákonodárci v EU už schválili právní požadavky na navýšení transparentnosti v nařízení CRA 3. Jak už jsem říkala, dali ESMě mandát, aby vytvořila společné šablony a vytvořila stránku ke zveřejňování informací o nástrojích strukturovaného financování, takzvaná stránka SFI. ESMA e, úspěšně tedy vytvořila ty společné šablony pro podávání zpráv pro výkaznictví, ale máme trochu problémy s tou internetovou stránkou. Jednak není žádný právní základ pro vybírání poplatku nebo není žádná finanční fišek na zaplacení e, nákladů na e, provoz této stránky SFI Eh, tak vznikl velký problém, protože podle našich prvních odhadů bychom potřebovali několik milionů eur jenom na vytvoření té stránky. Pak tady byla tak, byl problém s tím, že nebylo možné eh, pověřit vývojem stránky eh, nějakou třetí stranu. Před několika měsíci ESMA tedy oznámila, že bohužel nebudeme schopni zprovoznit stránku SFI do ledna 2017. Vzhledem k současné situaci eh, si myslíme, že bychom měli tuto příležitost využít a položit si některé důležité otázky, zejména jaký způsob infrastruktury bude nejvhodnější pro zajištění větší transparentnosti pro investory. Víme, že už jsou určité systémy pro sledování eh, sekuritizace a eh, podkladových aktiv. Návrh komise se snaží ještě Eh, vytvořit další požadavky pro stránky těch eh, emitentů, to je určitě velice eh, užitečné. Pak tady máme požadavky CRA3 a jak navrhuje zpravodaj Tank, ještě by mohlo vzniknout nějaká databáze, evropská databáze o sekuritizaci, kde by byly vlastně jednak anonymizované informace o podkladových půjčkách a také Eh, eh, informace o průmyslu. Důležité je, aby tedy investoři měli snadší přístup k informacím o podkladovým aktivům a aby tyto informace jim umožnily lépe agregovat a zpracovávat eh, informace o půjčkách a aby mohli vést, no, provést podrobnou analýzu rizik. Ať už se spolu zákonodárci rozhodnou pro jakékoliv řešení, podle našeho názoru musí takové řešení zajistit, Eh, koordinaci všeho, co souvisí s transparentností. Musíme vycházet ze stávajících informačních systémů, než abychom je zdvojovali. musíme pomoci investorům eh, snadno přístupné informace. Standardizace eh, výkazových šablon a dokumentace bude zcela nezbytným základním prvkem. Eh, když se podíváme dopředu, až tedy to nařízení bude schváleno, tak ESMA bude pracovat na eh, tom mandátu, tak jak jej dostaneme a rádi se tedy zapojíme i do legislativního procesu. Budeme potřebovat na ty technické standardy, jak obvykle říkáme, dostatek času, abychom to udělali dobře, abychom mohli provádět konzultace a eh, asi alespoň tedy 12 měsíců, ale důležité je, že jsme tedy připraveni pracovat na všem, Eh, kde bychom mohli tedy pomoci se svými eh, odbornými znalostmi. Takže vám děkuji za pozornost a ráda eh, přejmu jakékoliv otázky. Děkuji. A nyní Kristof Nečda. Děkuji, dámy a pánové, poslanci výboru pro hospodářství. Jsem velice rád, že zde mohu být a hovořit během tohoto dobře načasovaného panelu, protože Zkušenosti Finance Watch a jeho analýza by mohl pomoci odpovědět na tuto otázku. Eh, proč Finance Watch vznikl? Eh, aby byl vytvořen nezávislý hlas veřejného zájmu, který by byl v protikladu zájmu soukromých finančního průmyslu o tom, jaký typ reform a finančního systému potřebujeme. Eh, s našimi zdroji se snažíme Eh, řídit debatu eh, tak, aby eh, odrážela zájmy celé společnosti. Už hodně toho zaznělo o příčinách krize. A také vznikl mezinárodní závazek na úrovni G20 k finanční reformě, abychom se skutečně poučili z minulosti. Komise a parlament si zaslouží pochvalu za to, že se jim podařilo eh, vytvořit tolik reform pro stabilizaci odvětví. Co je ale potřeba si uvědomit, je, že většina těch reform je mikroobezřetnostních, to znamená, že jejich cílem je eh, zvýšit bezpečnost jednotlivých finančních institucí, ale téměř žádná z nich není makroobezřetnostní Eh, tak aby byl celý finanční systém bezpečnější. BSR eh, vlastně nevznikla, eh, reformy stínového bankovnictví jsou nahraženy propagováním stínového bankovnictví a cílem finančního sektoru a jeho řízení je stabilita tak, aby bylo možné naplnit cíle růstu a zaměstnanosti udržitelně reformy, které vznikly, nedokázaly vyřešit nadměrnou složitost finančního systému a finančního nařízení a e, finanční e, instituce mají stále mnoho příležitostí se vyhýbat regulaci. CRD4 je velice dobrým příkladem tohoto. Nepodařilo se nám odstranit nadměrně složité interní modely a příležitosti regulativní arbitráže, která jdou ruku v ruce s nimi ještě musíme propůjčit výraznější úlohu jednoduššímu a robustnějšímu měření. Nepodařilo se nám eh, uložit dostatečně vysoké kapitálové požadavky a teď se to snažíme nahradit vytvořením další vrstvy složitosti pomocí eh, procesu eh, interní sanace. Tím se dostávám k dalšímu tématu eh, sekuritizace. Sekuritizace a krize bývaly nazírány jako příčina a důsledek krize. Nyní eh, je sekuritizace vlastně předmětem nově odstartované agendy pro eh, pracovní místa a růst v Evropě. Já se teď budu snažit zaměřovat na otázku pro tento panel, jestli se nám podařilo se z krize poučit. Jednoduchou odpovědí je ne. Když se zaměříme na sekuritizaci, pokusím se vysvětlit, co se stalo před krizí a co děláme nyní. Za prvé, před krizí došlo k diskrepanci mezi eh, zájmy eh, investorů a původců a to eh, vyústilo ve velice volná upisovací kritéria pro podkladové úvěry v sekuritizací zadržování rizika ve výši 5% neřeší takovouto diskrepanci zájmu. Mělo by se být zvýšeno na 20% nebo více a to bude možné dosáhnout pouze vertikálním proříznutím všech tranží. Druhý problém byla složitost všech transakcí a rozdělování do, tranzí, do tranží vytváří další složitost a konflikty zájmu mezi držiteli různých tranží. Třetím problémem byla nadměrné spoléhání na ratingové agentury a konflikty zájmu mezi ratingovými agenturami a investory. Poučení je dvojí. Za prvé, inv- investoři by měli provádět eh, své, svou vlastní due diligence a ne spoléhat na vnější hodnocení. A za druhé, i přesto by měla existovat nějaká organizace, která bude mít za úkol Eh, hodnotit respektování kritérií STS. Taková organizace by měla být organizací veřejnou vzhledem k odpovědnosti, kterou bude mít k investorům. A konečně je tady problém syntetické sekuritizace. Stále běží debata jestli se, o tom, jestli eh, bude možné ji v rámci STS eh, povolit. Dovolte, abych se k tomu blíže vyjádřil. Existuje mnoho vědeckých prací které eh, vykazují jasné důkazy, že syntetická sekuritizace eh, zvyšuje eh, systém, systémové riziko evropských bank. Ku příkladu Franke a Kránen z roku 2007, Allen a Gale z roku 2006 a Uhde a Michalák z roku 2010. A jak jsme také slyšeli od BCBS a IOSCO, pouze sekuritizace skutečných prodejů nebo hotovosti by měly být uznatelné pro eh, značku STS. Proto syntetika by měla být zcela mimo hru. To také je v souladu s rámcem ECB pro, pro operace refinancování, kde ECB syntetiku neakceptuje jako záruku. I komise ve svém hodnocení dopadů jasně praví, že syntetická sekuritizace je z rámce vyloučena, protože představuje další složitost takových produktů. Bez ohledu na to, jestli eh, jsou eh, používány pro arbitráž a nebo pro zmírňování rizika. Proto se domníváme, že debata o potenciálním zapojení syntetiky do rámce STS by měla ustat a my očekáváme, že komise se bude řídit zásadami lepší legislativy eh, tím, že poskytne eh, vhodné hodnocení dopadů, aby bylo možné zjistit, jestli taková sekuritizace má být eh, řízena jiným režimem. Jak jsme se tady poučili? Poučili jsme se, ale naše paměť je krátká. Je potřeba si uvědomit, že úkol nebyl naplněn a že je ještě mnoho práce před námi a že bychom se měli bránit eh, pokušení eh, krátkodobého zaměření na eh, krátkodobý růst HDP na úkor budoucí nestability v době, kdy stále ještě platíme za uplynulou krizi. Nesmíme eh, ignorovat eh, vědecké argumenty jako nerelevantní a měli bychom naopak ignorovat argumenty eh, důmyslných hráčů, kteří tvrdí, že tentokrát to bude jinak. Proto bychom měli vždy mít na paměti, že kvalitní regulace je nezbytná pro spravedlnost, účinnost a efektivitu ekonomik. A to, aby fungovala dobře, to je úkol, který nikdy nekončí. Děkuji za pozornost. Děkuji za uh, vaše prezentace a teď otevřu debatu pro poslance. Nejprve Pablo Salba. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, ten bohužel musel odejít, ale chci poděkovat i dalším řečníkům. I nadále musíme budovat unii kapitálových trhů, protože CMU je jedním ze základních eh, pilířů. Potřebujeme propojenější, otevřenější, konkurenceschopnější finanční trhy a potřebujeme také větší efektiv, efektivnost na finančních trzích tak, abychom podpořili růst a investice. To také pan komisař řekl. Nesmíme ale zapomínat ani na finanční stabilitu. Co se týče sekuritizačního trhu CRD3, dojde eh, k nárůstu nákladů na kapitál v porovnání s CRD2. To, co trápí mě, Eh, v části CRR2, e to je hierarchie přístupů. Myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí v této zprávě. Ideální by bylo, kdyby banky mohly používat to, co mají na seznamu jako první, to znamená interní modely, které jsou dobře dozorovány. V praxi se to ale praktikuje jenom s obtížemi a to z různých důvodů. Bazilijský výbor se zabývá tím, jestli je možné využít model interního rizika, jestli je restriktivnější, ale v této zprávě jde spíše o usnadnění využívání této interní metody. A za druhé, pokud jde o malé a střední podniky, ty podle mého názoru bez pochyby musí být prioritou obou zpráv a tak to, to zdůraznil i pan komisař ve svém úvodním projevu. A mě by tedy zajímalo, jaké další iniciativy lze podporovat v tomto balíčku, tak, abychom podporovali i sekuritizaci malých a středních podniků. A konečně bych také rád věděl, jak můžeme zajistit a především, jak můžeme těmito zprávami přispět k vytvoření nových způsobů financování malých a středních podniků. Děkuji. Thank you very much, Paul Tang. Děkuji, Paul Tang. Děkuji, pane předsedo. Je dobré, že máme takovéto slyšení a že každý může hovořit o tom, jak jsme se eh, poučili z krize a jak tato poučení aplikovat. Děkuji také za eh, příspěvek komisaře Hilla, který se podíval do minulosti a snažil se zkušenosti aplikovat do přítomnosti a budoucnosti. To je dobrý přístup a já s ním souhlasím, že musíme být obezřetní a ne paralizováni. A jsem velice rád, že můžeme vést tuto debatu s panelisty, protože myslím, že parlament má mnoho otázek o obezřetnosti, jakým způsobem se poučit z minulosti a v této fázi asi je jasné, že to poučení z minulosti je důležité. Já nejsem přesvědčen, že návrh komise bere veškerá poučení v úvahu a cílem tohoto slyšení je dozvědět se o tom eh, více. Nejprve tedy obecná poznámka. Chci využít příležitosti položit otázku panelistům, zvláště eh, na orgán ESMA. Mám dvě otázky, které se týkají transparentnosti. Za prvé, eh, bankovní sektor řekne, že máme nejasná kritéria a velice jasně stanovené sankce. A já do jisté míry eh, s tím sympatizuji, protože nejasná kritéria nejsou příliš užitečná, eh, máme-li no, no, mít dobře fungující trh. Rozumíte této kritice eh, bankovnictví a Umíte si představit, jak kritéria vylepšit tak, aby byla jasnější? Jsem také velice rád, že i vy jste poukázala na význam transparentnosti. To je jedno z hlavních poučení z krizi, že chyběla transparentnost pro účastníky trhu i pro dozorové orgány. Proto také jsem hovořil o úložišti, o veřejné úložišti dat. Vy jste řekla, že je potřeba, aby především investoři měli přístup k údajům o podkladových aktivech. Není ale také pravdou, že potřebují i informace o pozicích investorů? Neměli bychom z obezřetnostního hlediska si přát vědět, kde to riziko vlastně skončí a jestli to riziko nesou instituce, které si to mohou dovolit, protože teoreticky sekuritizace by měla vést k redistribuci rizika a ke stabilizaci finančního sektoru, ale eh, měl by se stát stabilnějším skutečně, opravdu. A moje další eh, otázka tu pravděpodobně eh, asi, asi jste nerozuměli mému jménu, holandsky je to Majdam. Jsem velice rád, že jste připomněla v tomto slyšení řadu prvků, eh, kdy nejste spokojeni s návrhem komise a navrhujete vylepšení. Eh, s většinou eh, vašich návrhů se stotožňuji. Jenom na vysvětlenou se chci zeptat, Eh, vy chcete zakázat syntetickou sekuritizace, ale existují různé druhy syntetické sekuritizace. A já eh, rád zakáži nebezpečnou syntetickou sekuritizaci, ale nerad bych zakazoval tu zdravou. Myslíte, že je možné mezi nimi rozlišit, anebo myslíte, že to možné není? Děkuji. Děkuji, Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat dvěma panelistům za jejich prezentace. Stínový zpravodaj EK tady není a náš je teda kanál tady dnes také. E, dnes nemůže být, protože je přísedícím u soudu, e, tím vysvětluje jeho dnešní nepřítomnost. Naše skupina souhlasí s e, přáním komise zvýšit objem sekuritizace v Evropské unii a se zájmem jsme si vyslechli ta čísla tom, že eh, ta, ty dluhopisy, které měly rating AAA, eh, selhaly pouze eh, v 0,1% případů, zatímco ve Spojených státech to bylo 16%. A proto se chci ptat panelistů, jestli si myslí, že ta rizika spojená s tou sekuritizací podle těch současných kapitálových eh, požadavků jsou přiměřená vzhledem k jejich vlastním rizikům, ale také k dalším formám financování, což jsou kryté dluhopisy a státní dluhopisy. Včas nějakého důvodu jsou státní dluhopisy bezrizikové. A ještě druhá otázka, možná, že pan Nižam by eh, mohl trochu podrobněji vysvětlit to, co říkal? Navrhujete, aby existoval nějaký veřejný orgán, který bude mít dohled nad kapitálovými, nad kapitálovou přiměřeností nebo bonitou? Možná jste navrhoval, abychom měli ratingovou agenturu, která bude fungovat pro veřejný eh, sektor. Mohl byste nám eh, to ještě vysvětlit? Uh, Děkuji. Michal Teurer. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji komisi, oběma panelistům. Já tady hovořím za skupinu ALDE. Hovořím za svého kolegu Petra Ješka, který tady dnes bohužel být nemůže, proto také mluvím anglicky. Eh, napsáme následující. V období po krizi jde zejména o přístup malých podniků k financování. A Finance Watch nás upozornil na to, že přístup k financování teď není největším problémem menších podniků. Vzhledem k tomu, že se postupně dostáváme z krize, tak se musíme zamyslet také na dalšími problémy. Eh, menším firmám eh, chybí inovativní postupy. Možná, že dnes nebudou potřebovat financování z kapitálového trhu, ale to se může změnit. A potom budou potřebovat financování rostoucí ekonomiky. Pokud eh, veškeré uvěrování přichází od bank, eh, tak ten problém s tím je, že banky jsou svázány požadavky na kapitálovou přiměřenost, což je nezbytné v důsledku krize. Co se stane, pokud menší podniky budou chtít rozšířit své podnikání? A dále Trh se sekuritizací v Evropě byl mnohem bezpečnější než ve Spojených státech a dále Ježek upozorňuje na to, že je tady stanovena 20% eh, míra zadržování zisku. Já podle něj si eh, to možná povede k tomu, že budou někteří odcházet na jiné, například americké trhy, vytvoří se tak pevnost Evropa, což by nebylo dobré pro kapitálové trhy. Měli bychom být konkurenceschopní globálně. A na závěr jsou to ustanovení o třetích zemích, to je otázka na ESMU, zajímalo by mě, co si myslíte o postoji radě a postoji zpravodaje o ustanovení, které říká, že SPS musí eh, mít své sídlo v Unii, musí být osazeni v Evropské unii. Je to skutečně nezbytné a existuje k tomu nějaká alternativa? Děkuji. Mali Scott Kejčo. Děkuji všem, eh, kteří tady vystoupili. Komisař také, ale ten už odešel. Zejména vítám poznámky pana Nidžama o tom, že je eh, potřeba tady zohlednit určitý přístup k vědomcování. Měl jsem pocit, že už nějakou dobu se zapomíná na ty lekce z finanční krize a eh, všichni říkají, že je potřeba více eh, dávat přednost financování a upřednostňovat potřeby finančního sektoru než těch voličů, které my tady zastupujeme. Já si myslím, že bychom eh, si to měli uvědomovat, eh, že jde také o potřeby reálné ekonomiky a nejenom o potřeby finančního sektoru. A ta snaha po sekuritizaci asi není úplně tak vedena potřebami reálné ekonomiky, ale více potřebami finančních zprostředkovatelů ECB. To říkám na úvod. Myslím si, že to je určité riziko pro nás politiky, když jsme vnímáni jako někdo, kdo eh, nefunguje nebo nezohledňuje zájmy voličů. Aspoň u nás eh, se o tom eh, hodně hovoří. Ale bez toho obecného kontextu mám několik konkrétních otázek. Tam se, odkud tedy pochází poptávka po těch nových sekuritizovaných nástrojích a jestli to bude mít prospěch pro menší podniky. Samozřejmě bychom všichni rádi, kdyby menší podniky měli eh, přístup k, k kapitálu. Nicméně mm, zatím jsme dospěli k závěru, že potřeba více financování i v tom průzkumu menších podniků od ECB. Eh, je to procento eh, nižší než těch, které říkají, že mají problém spíše s počtem zákazníků, takže já si myslím, že eh, je to spíše o kupní síle v ekonomice než o uvěrování. A teď těm otázkám. Retence rizika Teď eh, to břemeno se odvíjí od expozice vůči budoucím rizikům, ale pokud budeme po bankách požadovat, aby ty půjčky měly eh, si nějakou dobu ponechali pro sebe, než je budou sekuritizovat, aby se seznámili s tím, těmi problémy. Víme, že ty problémy většinou nastanou v těch prvních několika letech. Eh, sloužilo by to ke snížení rizika, nebo by to riziko bylo spojeno pouze s tím původcem eh, té sekuritizace, kdyby mohli prokázat, že ta, eh, ty cené nástroje jsou opřeny o solidní půjčky. A ještě k tomu, co říkal Ashley, kdo eh, má sekuritizovat, kdo bude certifikovat, pardon, sekuritizaci, bude to nějaký veřejný orgán? Slyšeli jsme eh, také návrhy, že by to měli dělat sami, že by se měli sami certifikovat. To si myslím, že by asi nebylo správné. Nebo navrhujete něco jako je veřejný orgán, proto mě zajímalo, eh, co k tomu ještě můžete říct. Děkuji Marko Vali. Děkuji vám, pane předsedo. Hovoří se tady o krizi, o krizi v minulosti, ale já si myslím, že ta krize ještě pořád trvá. Podle mě tato krize se využívá k tomu, aby se zavedl finanční a bankovní systém, který spíše než aby řešil příčiny té krize, tak se spíše snaží o to, že se podkope ten tradiční systém bankovnictví, který se opíral o to, že banky půjčovaly lidem. A teď při ten aktivitách ECB eh, e jde spíše o to, jak nastartovat půjčky pro reálnou ekonomiku, což je samozřejmě systémově mnohem riskantnější. A moje první otázka je, jestli se to skutečně vydává správným směrem, jde Bazilej správným směrem? A celý ten finanční rámec v Evropě pro finanční sektor. Obavy z toho, že ty velké finanční Eh, ústavy nebo banky chtějí model regulace, která není efektivní a která bude znamenat více systémových rizik než eh, méně. A vzhledem k tomu všemu, vzhledem k tomu, že tady ještě nedošlo k oddělení eh, těch bankovních aktivit mezi od těch riskantních od těch méně riskantnějších, tak by sekuritace mohla vést k tomu, na základě toho návrhu komise, že by eh, se vytvořila celá řada eh, problémů. Myslím, že lze mnohé z toho napadnout. A to, co k tomu eh, říkal Finance Watch, myslím, že je něco, s čím lze souhlasit. Například to dělení na tranše, s tím, že to bude jeden produkt, ale s různými kategoriemi rizika. Myslím, že z definice to je velmi komplexní eh, eh, věc. Systém ale má být jednoduchý, transparentní a standardizovaný a to mi úplně nejde do hlavy. Potom jde o ty syntetické produkty CDS, to jsou ty spekulativní transakce, které vůbec nemají nic společného s reálnou ekonomikou, takže by mě zajímalo, jak by něco takového mohlo přispět na startování živé ekonomiky, jak to budou podniky vůbec moci využívat. Já myslím, že se tím vytvoří příjmy pro banky, to je možné, banky, které eh, tyto mechanismy budou provádět praxi, tak na tom určitě vydělají, ale eh, jak se to projeví v reklamné ekonomice? Možná, že napřed přijde oživení, ale potom Eh, to bude zatíženo těmi mnohem většími systémovými riziky a na základě toho by mohla ta krize se projevit mnohem hůře. Tak se na to dívám já a rozhodně eh, by mě zajímalo, co si co odpovíte na tu moji první otázku, jestli se to celé ubírá správným směrem, tedy na Eh, té úvěry. Já si myslím, že hlavně jde o politickou vůli, jak správným způsobem regulovat. Děkuji. Já bych chtěl také poděkovat řečníkům, kteří tady dnes vystoupili, zejména ano, Nejdamovi. Ano, je to jméno, které mi přijde trochu eh, holandské. A já jsem se chtěl vrátit k těm varováním, která jsme tady slyšeli. Zejména o tom rozsahu, který by tam mohlo mít. Vedeme tady veřejnou debatu o tom, že by vznikl evropský systém sekuritizace. Tam se, jestli je to skutečně nezbytné pro růst a pracovní místa když ECB vytváří peníze, když se eh, mobilizuje hodně peněz, máme velmi laxní eh, měnovou politiku. Nevím, jaká je přidaná hodnota takového systému. Mohl by mi někdo vysvětlit, jakou ekonomickou hodnotu to bude mít? Může mi to někdo eh, spočítat? Já vím, že se to využívá k toto, aby se vyčistili bilance a zvýšila se hodnota trhu, ale může mi někdo říct, jestli sekuritizace má nějaký vliv také mimo ty finanční e, subjekty? Má to nějaký vliv na reálnou ekonomiku? A dále? Víme, že e, během finanční krize se mělo za to, že se tím odstraní regionální rozdíly. Víme, že i ty americké potíže se potom přenesly do Evropy. A vyrovnávání těch regionálních rozdílů by mohlo být problematické. Nejlepší jsou banky, které působí na místním trhu. Ptám se, jestli teď nebudeme konfrontováni zase eh, s tím, že se znovu zavedou tyto rizikové mechanismy do evropské ekonomiky. Děkuji. A já tímto předávám slovo našim řečníkům. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem těm, kteří vystoupili. Slyšeli jsme tady zajímavé otázky. Pokusím se co nejvíce eh, zodpovědět v těch několika minutách. Nejprve k tomu celkovému rámce, k těm kritériím podle kterých bychom měli posazovat, jestli ty cené papíry jsou transparentní, jednoduché a standardizované. Ano, vyžaduje si to skutečně jasná kritéria, která budou konkrétně popsána jednak v tom nařízení, ale potom ještě podrobněji eh, v těch prováděcích předpisech. A potom to nebudeme ani tak my jako EBA, kde půjde o to, jak se dohodnout na společném výkladu při aplikaci těchto norm na národní úrovni. A myslím, že Eh, si to bude vyžadovat hodně práce těch regulačních argmanů, aby tady nedošlo k nahodilému posuzování těch jednotlivých případů. A ESMA by možná to mohla trochu koordinovat, velmi rádi se toho zhostíme. Takový mechanismus by byl asi klíčový pro to, aby nedocházelo k eh, ke sporům mezi jednotlivými regulačními eh, orgány a aby ty podmínky platily podobným způsobem ve členských státech. Já jsem hovořila hodně o transparentnosti pro investory, aby se mohli správně rozhodovat, ale to, jak jste správně říkal, úplně se netýká toho, jestli víme, jak se to riziko vyvíjí v čase. A čistě eh, osobně, ano, si uvědomuji, jak je to důležité, jestli ale se to má dělat tím, že se vytvoří úplně nějaký nový eh, informační systém, anebo se je možné využít Eh, ty stávající informace, to je zajímavá otázka, ale nemám na to teď odpovědět. Nemám na to teď eh, eh, informace, abych mohl odpovědět. Jinak bych ale nechtěla zacházet do té debaty o rizikách, protože je to spíše o, té, o tom obezřetnostním dohledu, takže bych to nechala těm ostatním. A k té otázce, co se tady snažíme vyřešit, když nám jde o financování těch menších podniků, když se podívám na ten eh, celkový finanční model, tak eh, eh, ty menší firmy rozhodně nebudou sekurtizovat své vlastní zdroje, ale spíše jde o to, že bank, bankám to vyčistí bilance, což jim potom umožní půjčovat více podnikům. A jsou tady různé údaje o tom, jak velký ten problém je, ale jde tady skutečně o to, že banky které pořád eh, budou ten eh, hlavní zdroj kapitálu pro podniky, eh, proto měly dostatečné kapacity. My jsme tom tady zazněly další otázky. Nejprve, proč se zaměřujeme na to, aby ty subjekty byly usazeny v Evropské unii. Musíme se podívat na to, jak je to zachyceno v legislativě, protože samozřejmě my Eh, můžeme nějakým způsobem regulovat jenom ty, kteří jsou skutečně v Evropské unii usazeni. A pokud jsem to pochopila správně, tak eh, jde také o to, jak například eh, moci regulovat i investory, tedy jak zajistit, aby i ta due diligence ze strany investorů probíhala patřičným způsobem u STS, aby sami to mohli posoudit, co tam patří a co ne. A potom k té certifikaci to je skutečně velmi obtížná otázka, jakým způsobem se to nejlépe provádí. Je potřeba se také podívat na tu možnost toho, se, té seberegulace. To se samozřejmě velmi jednoduše provádí, ale má to určité nevýhody. Například, jak to sám ten eh, vydavatel těch cených papírů posoudí, jestli ten jeho cený papír je STS. A pokud eh, by to dělala nějaká třetí strana, tak by to museli dělat subjekty, které jsou nějakým způsobem regulovány nebo sami podléhají nějakému schválení, aby existoval společný veřejný standard, eh, kterým se to bude řídit. Pokud to bude veřejný orgán, tak potom to může být buď na národní úrovni, kde jež hodně toho eh, probíhá formou schvalování prospektu nebo bankov, v rámci bankovní regulace, nebo se to může dělat na evropské úrovně a tím se dostanou ke své první poznámce. Když se to provádí na národní úrovni, tak potřebujete mít eh, sladění přístupu těch jednotlivých národních regulačních orgánů, aby nedošlo k, ke sporům a nezhodám. Thank you for... Děkuji za všechny tyto otázky. Byly opravdu velice zajímavé. Nejprve bych chtěl odpovědět na něco, co tady zaznělo už předtím a e, týkalo se to otázky eh, evropské sekuritizace. Ano, ten výkon byl dobrý, ale pouze na úrovni nízké standardní sazby, nikoli u obchodovatelných cených papírů, kde eh, ceny vlastně padly až o 80 Pokud jde o evropskou sekuritizaci, a mám tady, eh, mluvím o obchodovatelných cených papírech, pokud by fungoval dobře, tak by nebylo třeba tento trh nějak oživovat. To je třeba říci jasně. Když ten trh musíme oživovat, tak to znamená, že prostě něco nezafungovalo. Eh, některé eh, obchodovatelné cené papíry prostě vedly k tomu, že došlo k velkým ztrátám na trhu a v, rozva- v rozvahách investorů. Investoři je mohli spálit, ty cené papíry ale eh, vlastně říká se, že pokud se někdo splete jednou, eh, může se to stát, ale pokud se splete po druhé, eh, je to projev hlouposti. Chceme-li obnovit důvěru, musíme mít velice silný rámec, který skutečně zapracuje poučení z krize a v tomto ohledu si nemyslíme, že proces STS toto odráží. Podle našeho názoru není rozhodně jednoduchý. Nyní pokud jde o ty syntetické sekuritizace. Chceme, aby nebyly součástí rámce STS, protože nejsou jednoduché, nejsou transparentní a nejsou standardizované. Ano, je tady rozdíl mezi dvěma druhy syntetických sekuritizací, rozvaha a arbitráž, ale je dosti obtížné rozlišovat mezi zdravými a e, nezdravými. Pak e, jsem se měl ještě vyjádřit k tomu veřejnému orgánu. Verena o tom hodně hovořila, o certifikaci. My souhlasíme s některými představami v tomto ohledu, ale proč chceme veřejný orgán? Chceme ho proto, že soukromé iniciativy nebudou fungovat řádně a mohou se ocitnout ve střetu. Ratingová agentura je soukromým podnikem, který vydává určité certifikace formou ratingu. A v minulosti jsme ale už viděli, že to neúplně funguje. Jednáli se tedy o veřejné zájmy, potřebujeme nějaký veřejný orgán. V ideálním světě by se nám líbilo, aby investoři si sami prováděli uh, vlastní podrobnou due diligence. Ale jestliže se provádí dělení do tranší, eh, které vlastně změnily ty finanční koncepci, ten, to vlastně 2B nebo 3B hodnocení, nebo hodnocení 3A, třeba u první tranše, no invest investor vlastně pak neudělá to, co by udělat měl, a sice provést si sám due diligence. Prostě si vezmou nějaký papír, kde jsou tato hodnocení uvedena, bude vycházet z toho, že někdo to due diligence udělal a udělá velkou chybu, jako tomu bylo v letech 2007-2008. Koupíme si cený papír s hodnocením 3A, což by měl být tedy cený papír s nízkým eh, rizikem. Je to tedy obchodovatelný cený papír a když by byl nějaký problém, tak eh, vlastně tento tržní cený papír můžeme prodat a vrátit jej zpátky na trh, na druhý, eh, druhotný trh. Nástroj sekuritizace v takovémto případě je iluzí, protože vlastně ta váha likvidity během krize úplně zmizela v jediném okamžiku. Eh, dochází tedy k dělení do tranší a pokud investoři nemají možnost sami si provést due diligence, což je řešení, které my bychom preferovali, chtěli bychom, aby mm, to prostě investoři vnímali jako dlouhodobou investici a nejenom nějaké krátkodobé nákupy cených papírů, tak Eh, je to prostě potom problém, když najednou všichni začnou prodávat najednou a ta vlastně ústupová cesta je často dosti eh, úzká. Pokud jde o pana poslance z Německa, který říkal, eh, tady není problém s dodávkami, s nabídkou úvěru. Ano, s tím souhlasíme, že s tím, teď je spíš nedostatek poptávky na straně spotřebitelů. A ještě bych chtěl zdůraznit, když se podíváme na sekuritizaci nebo eh, Unii kapitálových trhů ve srovnání s tradičním bankovnictvím, tak v Německu německé bankovnictví je tedy takové to tradiční, kdy ty banky vlastně fungují eh, poblíž občanům, jsou to ty eh, Sparkassen nebo Volksbank, fungují velice dobře vlastně na té střední úrovně a mnoho evropských zemí jim to závidí. Takže my vidíme problém s tím klasickým bankovnictvím, které by nacházelo zdroje financování, až se vrátí růst. Tyto malé a střední podniky alespoň v Německu by s tím neměl mít problém. Ano, souhlasím s tím, co zaznělo o tom, že finanční trhy jsou mnohem méně stabilní než takovéto banky a to z prostého důvodu finanční trh vlastně nějak neinvestuje do budoucnosti toho vypůjčitele. Když e, je to situace dobrá, nakupuji, když je situace špatná, prodávám. A to potom, když to dělají všichni najednou, tak vznikne systémová krize. Jaká je e, hospodářská přidaná hodnota STS? Určitě tady e, jedna hodnota je, ale jenom pro ty banky, které jsou příliš velké na to, aby mohly zkrachovat, eh, je to ziskovost. Ale pro malé banky ta eh, přidaná hodnota je mizivá, stejně tak pro reálnou ekonomiku. Pokud jde eh, o největší kapitálový trh USA, tam vlastně situace malých a středních podniků v oblasti sekuritizace je neúspěchem a představa, že to bude fungovat v Evropě, nevím. Nejsem si jist, jestli to je není spíše zbožné přání, protože tady máme 23 různých jazyků, 28 různých daňových systémů, 28 zákonů o bankrotu a mít vlastně to tež, aby se to dalo aplikovat eh, na španělské, finské, řecké mm, malé střední podniky, to se mi zdá velice nepravděpodobné. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy přejdeme k druhému panelu, a sice zda může eh, sekuritizace STS oživit evropský trh. Vítám všechny řečníky a jako první vystoupí Adam Farkas, který je výkonným ředitelem EBA. Máte pět minut, protože je vás hodně. Děkuji, děkuji pane předsedo za slovo. Vážení poslanci výboru EKON, eh, jménem EBA bych vám chtěl poděkovat za pozvání na toto veřejné slyšení o sekuritizaci, což je důležité téma pro dobře fungující finanční systém. S ohledem na předcházející poznámky Christofa, já se budu snažit eh, zaměřit na znovu obnovení důvěry. Sekuritizace se řeší Eh, už řadu let na evropské i celosvětové úrovni v EU. Je to především dáno cílem podpořit rozvoj kapitálových trhů a podpořit tedy i rozvoj nebo nárůst hospodářství v EU. Jsem rád, že jak ty evropské, tak ty světové návrhy v bazilejském kontextu vycházejí hodně z doporučení EBA tak jak byly zveřejněny v červenci 2015. STS, tedy jednoduchá, transparentní a standardizovaná sekuritizace, je jedním z mála problema, jednou z mála problematik eh, vyvíjených na úrovni EU, které inspirovaly i regulátory v Bázlu a Josko a které se budou provádět mezinárodně. A jsme rádi, že právě to doporučení EBA je jádrem evropských i mezinárodních návrhů. Přivítali jsme návrhy EU o sekuritizaci, tak jak je komise představila na podzim e, a které se teď e, projednávají v Evropském parlamentu. My si myslíme, že ty návrhy jsou komplexní, obezřetnostně rozumné a také technicky velmi dobře strukturované. Zvláště bych chtěl zdůraznit následující tři prvky, eh, které považujeme za dobré v těch návrzích. Za prvé definují novou třídu aktiv STS eh, sekuritizace a do nařízení zdůraz, eh, zapracovávají právě ty znaky jednoduchosti, standardizace a transparentnosti, tak, aby se vlastně zmírnila ta hlavní rizika sekuritizace, která existují, jak jsme viděli v krizi a je to tedy v součástí nařízení. Za druhé, ty návrhy zdůrazňují citlivost na riziko u požadavků, kapitálových požadavků na banky a navrhují vlastně rizikovější přístup k transakcím STS, aby se uznal vlastně, aby se uznalo třeba nižší riziko vysoce kvalitních transakcí. A za třetí, ty návrhy se snaží zajistit konzistenci a vytvořit dobré podmínky pro řádně fungování eh, sekuritizace napříč odvětvími. Sekuritizace je důležitým tématem pro EBA. Jedná se eh, hlavně o bankovní produkt. Eh, hodně eh, kolegů o tom hovořili. Banky mají ústřední úlohu v sekuritizaci, protože jednak jsou hlavními původci a spolu s dalšími investory jsou také relevantními investory u těchto produktů. Sekuritizace je také důležitým kanálem při diverzifikaci zdrojů financování bank a při přenosu úvěrového rizika z bankovnictví na jiné subjekty na finančním trhu. V neposlední řadě hlavním prvkem eh, rámce STS je zřízení obezřetnostního přístupu k sekuritizaci STS. To znamená, že se vytvoří seznam kritérií, tak, aby se dala eh, definovat, eh, dali definovat požadavky na riziko. EBA je jedním z hlavních regulačních orgánů v Evropě. Máme znalosti v oblasti sekuritizace a to, jak pokud jde o tradiční struktury, tak o syntetický rámec. Zveřejnili jsme řadu zpráv a pokynů eh, v poslední době, například zprávu z léta 2015 o sekuritizaci STS, kde jsme eh, popsali kritéria pro kvalitní sekuritizaci a určili rámec pro preferenční obezřetnostní zacházení s těmito produkty. V prosinci 2015 jsme připravili zprávu o syntetické sekuritizaci, kde uvádíme přehled trhu a eh, informace o těchto syntetických sekuritizacích a také eh, analyzujeme některé specifické typy syntetických sekuritizací. A potom jsme eh, dále zveřejnili zprávu a doporučené osvědčené postupy o ponechání si rizik zveřejňování informací a transparentnosti v roce 2016 a v prosinci 2014 zprávu o ponechání si riziku sekuritizace a pokyny o přenosu rizik v červenci 2014. Ta, eh, vzhledem k té dosavadní práci, eh, myslíme si, že budeme schopni podpořit eh, rozvoj takovéhoto rámce pro sekuritizace v legislativním procesu a budeme rádi v tom pokračovat. Bedlivě sledujeme diskuse v Evropském parlamentu. S velkým zájmem jsme si přečetli zprávy eh, zpravodajů tohoto výboru, které byly zveřejněny minulý týden. Dovolte uh, náš názor na některé konkrétní návrhy v těchto návrzích. Tři uh, stručné body. Za prvé, pokud jde o otázku certifikace uh, splnění kritérií STS, Eh, vyhovuje nám ten obecný přístup v návrhu zprávy, že ten, ta hlavní odpovědnost eh, leží na původcích a investorech. Také souhlasíme, že eh, to splnění kritérií STS a zajištění dohledu jsou klíčové pro účinné fungování tohoto rámce. Myslíme si, že EBA může zajišťovat takovéto plnění kritérií STS a může také pokynovat, poskytovat pokyny o výkladu s ohledem na naše znalosti v této oblasti. Za druhé, pokud jde o syntetickou sekuritizaci, podporujeme mandát ke vzniku zprávy EBA o zřízení rámce pro syntetickou sekuritizaci STS. Tento mandát by asi byl do budoucna, protože eh, myslíme si, že je třeba to zpracovat pečlivě. Také jsme rádi, že naše technické návrhy ohledně preferenčního zacházení s některými syntetickými sekuritizacemi, tak jak jsme je zmínili v naší zprávě z prosince, byly v návrhu zprávě zohledněny, zvláště pokud jde o rozšiřování preferenčního zacházení s transakcemi, v nich soukromí investoři poskytují ochranu úvěru eh, v hotovosti eh, a těšíme se na zprávu o rámci pro syntetickou sekuritizaci. Ideálně bychom na to měli mít více času, tak abychom získali více informací z trhu ohledně provádění rámce sekuritizace. Za třetí, pokud jde o ponechání si rizika, tak eh, většina doporučení EBA tak jak jsou uvedena v dokumentu z prosince 2014, byla zohledněna eh, oběma zpravodaji. Pokud jde o kalibraci procenta ponechání si rizika, myslíme si, že pětiprocentní požadavek je vyvážený, protože eh, vlastně propojuje zájmy emitentů a investorů. Zároveň emitentům umožňuje přenést dostatečné úvěrové riziko tak, aby splnili pravidla pro dosažení podstatného přenosu rizik. Pokud jde o navýšení míry ponechání si rizika, to je třeba pečlivě zvážit. Je nutné najít rovnováhu mezi obezřetnostním zacházením a mezi eh, vyloučením eh, nežádoucích důsledků. Eh, také bych chtěl zmínit závěry studie CEPS z roku 2009, kde, podle které nejsou doklady toho, že změna z 5% na nějaké zásadně jiné číslo by vedlo ke zlepšení eh, propojení těch zájmů. Na závěr chci říci, že podporujeme balíček o sekuritizaci a věříme, že ten návrh je vyvážený, pokud jde o obezřetnostní cíle a pokud jde o předcházení nežádoucím dopadům na trh. Tento balíček je zásadní složkou procesu na oživení trhu se sekuritizací. Děkuji ještě jednou za příležitost eh, promluvit eh, zde za EBA a těším se na další spolupráci s evropskými institucemi eh, v jejich jednání. A samozřejmě rád odpovím otázky. Děkuji. Thank you. Děkuji. Dále Steve Gandy, ředitel, ředitel globálního bankovnictví a trhu Santanderu. Děkuji vám za příležitost hovořit o tématu, které je velice důležité pro evropskou reálnou ekonomiku. Santander patří k velkým emitentům eh, sekuritizací v Evropě celá léta. Eh, přes svou eh, mateřskou banku a různé dcery provádíme transakce v 13 evropských zemích, kde fungujeme. Týká se to aktiv z reálné ekonomiky, jako hypotéky na byty, e, vozidla, spotřebitelské úvěry, úvěry pro e, malé střední podnik, komerční úvěry, e, projektové financování a kreditní karty, což je velice prospěšné pro společnost i ekonomiku. Vzhledem ke strategickému významu sekuritizace jsme byli podobně jako vy velice zklamáni, když jsme viděli, jak je tento legitimní nástroj zneužíván, jak to přispělo k finanční krizi a jaké negativní světlo to vrhlo na tento prospěšný nástroj. Je velice nešťastné, že evropský trh sekuritizace, který eh, dostatečně prokázal svůj dobrý výkon během krize, utrpěl v důsledku chybných kroků několika málo aktérů a ovlivnil negativně náš přístup na tento důležitý trh. Sekuritizace je klíčovým pilířům, které evropské banky používají pro obezřetnostní politiku, diversifikace zdrojů financování společně s vklady krytými eh, eh, dluhopisy eh, a podřízenými dluhovými nástroji a samozřejmě akciovým kapitálem. Sekuritizace také nám pomáhá bankám zvládat rizika a převádět kapitál do eh, úvěrů pro naše zákazníky v Evropě. To je proto, že sekuritizace umožňuje bankám sdílet některá rizika sekuritizovaných aktiv s institucionálními investory a tím uvolňuje zdroji eh, pro další úvěry pro naše zákazníky, včetně významného odvětví malých a středních podniků. Banky používají jak tradiční skutečný prodej, tak syntetické formáty v závislosti na preferencích investorů a typu aktiv. Věříme, že legitimní a prospěšné využití sekuritizace eh, přispívá k vašim cílům propagovat aktivnější zapojení kapitálových trhů do financování reálné ekonomiky. Investoři nám také sdělují, že si váží sekuritizační nástroje, protože jim poskytuje přístup eh, k aktivům reálné ekonomiky bez toho, aby museli vytvářet nákladnou infrastrukturu a zvládat ji. A také jim poskytuje diverzifikované investiční produkty eh, s velice nízkou korelací eh, se státním rizikem a bankovním rizikem. Z těchto důvodů Santander a další aktivní účastníci hrají eh, velice nezbytnou úlohu, eh, kdy pomáhají obnovit eh, bezpečný evropský trh sekuritizace, který bude prospěšný pro reálnou ekonomiku, bude pomáhat bankám plnit naší úlohu při poskytování úvěrů a propagování ekonomického růstu. My a další účastníci se také snažíme Eh, vytvářet standardy excelence pro sekuritizaci podle nejlepších postupů na trhu. Santander je hrdý, že jsme dostali eh, první značku kvality PCS a i nadále budeme aktivně pracovat ve prospěch našich investorů, aby od nás dostávali kvalitní aktiva. My jsme také byli zakládajícím akcionářem a úzce spolupracujeme s ECB při vytváření datového úložiště, Evropského datového úložiště, eh, které umožní investorům přístup eh, k informacím o eh, úvěrech. Konečně také pracujeme s dalšími účastníky tohoto odvětví v naší aktivní úloze spolupráci s regulátorem a politiky při nastavení pravidel a zabraňování zneužívání, tak jak tomu bylo v minulosti. Velice rádi vidíme vaše úsilí a neúnavně a s úctou spolupracujeme s našimi partnery v AFME, EBF, EFR a dalšími, abychom nabídli naše konstruktivní názory eh, k zajištění, aby STS vzniklo tak, eh, aby trh eh, fungoval bezpečně a funkčně. Rád bych, abyste vzali v úvahu veškeré naše návrhy, a vyjádřené obavy, tak aby eh, balíček STS a CRR zbytečně, nespravedlivě netrestal mnohé evropské banky a další aktéry, kteří prokázali svůj závazek k bezpečnému a legitimnímu využívání sekuritizace. Eh, zbytečně eh, přísná kalibrace kapitálu by byla škodlivá pro evropskou ekonomiku. Těším se na vaše otázky. Děkuji. A dále pan Majsmer, sekuritizace Landesmar, eh, vážený předsedo, eh, vážení poslanci, jestli povolíte, rád bych eh, hovořil o potenciálních účincích sekuritizačního rámce na, na to, jak se využívá ABCP. V Evropě ABCP se využívá jako nástroj financování reálné ekonomiky. Eh, program refinancuje nákup, nákupy tím, že emituje krátkodobé komerční, komerční eh, papíry. Eh, pohledávky, které se prodávají, jsou hlavně obchodními pohledávkami z korporátního obchodování a nebo pohledávkami z pronájmu. Může jít o stroje, vybavení podniků, vozidla a nebo jakékoliv druhy produktů či služeb. Většinou se jedná o dlužníky a nebo příjemce jako, e, jako e, malé a střední podniky. Jde o, reálné financova- o financování reálné ekonomiky. Jak vidíte na slajdu, Eh, Více prodejcové ABCP je typický evropský nástroj, eh, který založili evropští sponsoři k financování evropských eh, podniků. 80 aktiv v evropských programech pocházejí od evropských prodejců v rámci reálné ekonomiky. Sponzorská banka programu ABCP program spravuje a, co je nejdůležitější, pokrývá veškerá rizika investora. Proto také to nazýváme, že jde o plně podporovaný program. Jestli půjde o STS eh, transakci nebo ne, má eh, významný vývoj na kapitálové požadavky sponzora a tím také na náklady financování reálné ekonomiky. Na druhém slajdu, jestli to můžete přečíst, eh, vidíte typické transakce pro nájmu, kde dojde k nárůstu eh, váhy rizika od 8 do 45 pakliže nejsou kvalifikována jako STS. Pakliže jsou kvalifikována jako STS, váha rizika bude stále ještě více než trojnásobná až 30 Totež platí pro pohledávky z obchodu. Zde riziková váha eh, by stoupla od dva, z 20 na 60 pro ne STS a pouze na 40 jednáli se o STS. Dalším problémem eh, je to, že návrh zprávy eh, o pozměňovacích návrzích k CRR zakazuje využívání ERBA, to znamená přístup vycházející z externího ratingu. Místo toho je potřeba využívat standardizovaného přístupu pro téměř všechny sponzory evropského ABCP to znamená, že stávající metodologie, tedy přístup k internímu hodnocení, již nesmí být využit. Eh, z předběžných výpočtů vyplývá, že tento standardizovaný přístup povede k významně vyšším váhám rizika a tudíž k oslabení reálné ekonomiky. Abychom zachovali eh, spolehlivý zdravý a stabilní finan- nástroj financování ABCP ve prospěch reálné ekonomiky, musíme nastavit definici STS správně. Pakliže facility likvidity pro průměrné transakce ABCP nebudou kvalifikována jako STS, trh prostě přestane existovat. Abychom zabránili záporným dopadům na trh pro nájmu, který především využívají malé a střední podniky, Měli bychom především upustit od eh, zbytečných omezení, eh, co se týče splatnosti podkladových aktiv. My rozumíme, že eh, tato omezení mají za cíl zabránit diskrepancím splatnosti mezi aktivy a ABCP. Chci ale zdůraznit, že vzhledem k plné, k plné podpoře likvidity ze strany sponzora je investor již před těmito diskrepancemi chráněn. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, abychom eh, poskytli eh, dobře etablovanou příležitost financování pro malé a střední podniky, nařízení o STS musí pečlivě zvažovat dopad na reálnou ekonomiku. Evropská asociace veřejných bank přišla s návrhy eh, k, ke změně nařízení v tomto ohledu. Velice rádi přivítáme příležitost debatovat o těchto návrzích eh, s výborem pro hospodářství detailně. Děkuji. Děkuji vám. Takže tady je určitý rozdílný přístup. Eh, Určitě bude užitečné o tom diskutovat, abychom se vzájemně porozuměli. A dalším řečníkem je Ian Bell který eh, je vedoucím sekretáriu PCS Prime Control Securities. Děkuji, chci poděkovat celému výboru za pozvání na tuto diskuzi. Když jsme byli založeni jako nezávislá, nezávisková eh, nezisková organizace, tak jsme měli odpovědět na otázku, jestli existuje bezpečný způsob sekuritizace a jak by měl vypadat. A ta otázka je stejně důležitá dnes, jako byla předtím. Naše intelektuální cesta začala, jak asi eh, je to potřeba, eh, s tou realizací té velmi ničivé role, kterou sekuritizace sehrála. Eh, v roce 2007-2008 byly to tehdy ty americké podřadné hypotéky a různé sekuritizované cené papíry, které vedly k finančnímu krachu. A my jsme museli přemýšlet o tom, co bylo přesně nebezpečného na těchto produktech. Byla to ta sama metoda sekuritizace, která eh, byla ehm, eh, tak eh, špatná, anebo to byla ta aktiva, o, kterých se ta, o které se ta sekuritizace opírala. Takže jsme museli popsat, co se tehdy stalo. Samozřejmě se to netýkalo pouze Ameriky. Většinou v Evropě sekuritizace, jakože v Austrálii nebo v Japonsku, fungovala dobře, takže sekuritizace sama o sobě nebezpečná není. Naše analýza, která byla reflektována v práci veřejných orgánů, jako je EBA, také ukazuje, že tady došlo k několika jednotlivým od sebe odděleným e, eh, selháním, které se vzájemně kumulovaly a které se projevily potom eh, v rámci této krizi. Eh, my jsme identifikovali čtyři zásadní chyby. Jednak to byly distribuční modely, kde banky Eh, neustále distribuovali čím dál tím horší půjčky, protože na tom neměli žádný eh, vlastní zájem. Dále šlo o zneužívání matematických eh, úvěrových modelů, takzvanou resekuritizaci. Dále šlo o přehnanou, přehnané spolehání na tržní refinancování, spíše než na splacení těch původních půjček dlužníky. A dále to byl nedostatek transparentnosti, kde někteří investoři měli sekuritizované cené eh, papíry tak složité, že nebyli schopni pochopit, jak vlastně vznikly. A toto byly tedy příčiny této krize a bez toho, abychom je řešili, je nemožné si představit eh, oživení eh, tohoto trhu v budoucnosti. A jde tedy o to, jestli ty současné návrhy sekuritizace STS se poučily z té krize a jestli by mohli vytvořit solidní základ, eh, na základě, mm, o který bychom se mohli v Evropě opírat. A my si myslíme, že ano, že tyto čtyři chyby, které byste identifikovali, to řeší. Znamená to, že ten návrh by mohl vést k oživení na evropském trhu? Tady eh, panuje určitá skepse, protože určité prvky toho, které by byly potřeba, ještě pořád chybí v tom eh, eh, balíčku návrhu. Zejména jsou to tržní mechanismy, které by investorům umožňovaly investovat bezpečně, což ještě pořád tak není. Stejně tak jsme eh, si jsme si přečetli nedávno zprávu z Pravodaju, která se zaměřuje na potřebu, aby investoři se plně si přeje zodpovědnost za provádění si úvěrové analýzy a aby přesně chápali, co přesně eh, mají v eh, držení. Práva se také eh, zaměřuje na to, aby ručili za všechny informace, které zveřejňují. Také souhlasíme s, s tímto přístupem, ale víme, že investoři naprosto legitimně chtějí, aby tržní eh, mechanismy pro certifikaci existovaly, aby za ně mohli tuto práci odvést. Tedy to dodržování těch pravidel, tím nemám na mysli tu základní analýzu e, úvěru. To by mohli eh, provádět buď auditoři nebo něco podobného, tak jak to stanovuje také MIFID. A také víme, že zpráva volá po eh, jednotné interpretaci Evropské unie toho, co by mělo být chápáno jako jeden eh, jednotný evropský trh. A také se tady eh, volá po nějakém úložiště dat, kde by všechny tyto důležité informace byly k dispozici. Já si myslím, že investoři by to přivítali. To tolik ode mě na úvod a rád samozřejmě odpovím na jakékoliv otázky z pléna. Děkuji vám. A posledním řečníkem je Daniela Gábor, doktorka ekonomie na univerzitě na Bristolu. Děkuji, děkuji za pozvánku na tuto debatu. My jsme byli požádáni, abychom odpověděli na otázku, jestli sekuritizace STS může oživit evropský trh. Já bych tady chtěl zvážit dva body. Pokud máme použít zásah veřejného sektoru eh, do trhu, jaké by, eh, jaký by z toho mohl být prospěch, na nabídkové straně se často organizace sekuritizace STS by mohla usnadnit přístup podniků k financování. Ale víme, že eh, menší podniky mají spíše problém s poptávkou po jejich výrobcích. My také máme určité doklady o tom, že menší podniky fungují lépe v zemích, které mají větší počet menších bank, jako jsou družstevní banky nebo záložny. Pro menší eh, eh, banky funguje lépe eh, staré tradiční bankovnictví než kapitálové trhy. A pro další typy dlužníků to možná tak není. Eh, pokud to vede například k té nemovitostní bublině na realitním trhu. A musíme se také uvědomit, že na té poptávkové straně bude trvat dlouho, než vznikne skutečně celoevropský sekuritizovaný trh. K tomu, že tady ještě pořád eh, příliš mnoho překážek a myslím si, že to bude trvat poměrně dlouho, než se podaří eh, dát dohromady půjčku německého podniku a půjčku řeckého podniku dohromady v jednom ceném papíře. Možná, že není ani tak důležité, jestli, eh, že dojde k oživení pouze těch národních trhů, pokud bude možné si ty sekurizované produkty kupovat i přes hranice. A tady se asi nejvíce projeví eh, ten plán eh, komise na sekuritizaci. Zelená kniha říká, že je tady čím dál větší poptávka Eh, bank po aktivách pro eh, investice, což by mohly právě naplnit eh, cené papíry STS. Naplnění penzijních fondů a pojišťoven společně s investory, které, kteří se budou kupovat dlouhodobé aktiva, by mohlo zlepšit solidnost těchto trhů. Ekonomická teorie a zkušenost krize také ale nás varuje, abychom byli opatrní. Například eh, jedno stanovisko Asociace provinční trhy o tom hovoří, protože cenová volatilita je vyšší na trhu, kde je nedostatek likvidity. A to se prokáže také v bilancích institucionálních investorů, protože jejich eh, účetní pravidla vyžadují, aby ocenili svá aktiva na základě tržních cen. A to právě vyplynulo i z těch požadavků během krize a proto Bank of England například dospěla k, závoru, eh, k závěru, že je potřeba, aby tato pravidla vedla k pobítkám pro pojišťovny a penzivní, penzijní fondy, aby nakupovali během těch eh, dobrých eh, časů a prodávali během těch krizí. To ale jenom znásobuje eh, znásobuje volatilitu, protože se tady ztrácí likvidita v tom okamžiku, kde je nejvíce potřebna. A je otázkou, jestli těch 55 kritérií na to, aby eh, ty cené papíry mohly být označeny jako STS, eh, jsou to správnou odpovědí. Evropský parlament eh, teď stojí před velmi zásadním rozhodnutím u velmi technické otázky, ale ta politická úvaha je poměrně jasná. Pokud budete hlasovat pro kritéria, která mají definovat STS, tak budete hlasovat pro jakousi záchranou síť v Evropě. Eh, státy už nemohou dovolit, aby eh, eh, společnost musela nést náklady za to, že zkrachují soukromé penzijní fondy nebo pojišťovny. A čím širší bude výklad toho, co je míněno s kratkou STS, tím větší bude ta záchranná síť. Větší eh, podíl na eh, těch cených papírech by mohlo přehna, eh, pře, překonat endemické konflikty zájmu, zjednodušit celý systém a také důkladné hodnocení dopadů, které by zohlednilo podíly všech zainteresovaných stran. To je asi na to nejdůležitější. Děkuji vám za tyto prezentace. A teď dáme slovo našem členům panu Pavlu Bezalbovi. Děkuji. Já bych chtěl vystoupit ve jménu svého kolegy Otmara Karase, který hovoří o tom, že sekuritizace je důležitý nástroj pro finanční průmysl, jakož je pro ránou ekonomiku. Ta role ve Spojených státech byla trochu odlišná. Evropská sekuritizace fungovala v krizi mnohem lépe dluhopisy označené hodnocením AAM, AAA v Evropě eh, fungovaly mnohem lépe než ve Spojených státech. A tento návrh by mohl vést k obnovení důvěry v tyto finanční nástroje v Evropě. Cílem by mělo být vytvoření systému sekretace STS pro určitou třídu investorů. Pokud tady najdeme správnou rovnováhu, tak by tento typ sekuritizace mohl pomoci reálné ekonomice a e, pomoci také hospodářskému růstu a stabilitě. E, investoři by e, si museli udělat e, e důkladnou analýzu těch papírů a museli by přijmout opatření pro to, aby zabránili nějakému zneužití nebo zneužívání. A systém eh, sankcí by ale také ta rizika mohl zvýšit a někteří by se možná, někteří by možná tě mohli být odrazeni. Možná, že tedy někteří investoři by eh, to odradilo od eh, sekuritizace. A potom jde otázku certifikace třetími stranami. Je potřeba mít dispozici vše, všechna data pro posouzení těch kritérií. Možná, že ten eh, proporční systém sankcí by mě mohl zajistit, že ten systém bude dobře fungovat. Jak by to mohlo přesně vypadat? Pouze investiční firmy mají povolení podle MIFIDu, aby mohly provádět jako sponzoři tyto sekurizační projekty. Měl by se rozšířit eh, jejich rozsah i na další investiční fondy například? Programy APCB Eh, byly hodnotné pro hodně podniků v Evropě. Je to pozitivní doklad toho, eh, že tento návrh je správný. Mohlo by to vést k vyloučení aktiv s vyšší, eh, s delší splatností a to by mohlo mít dopad na ráno ekonomiku. Je možné toto riziko nějak vyvážit? A potom bych se chtěl zeptat na eh, ty návrhy týkající se retence. Smyslem sekuritizace je eh, to riziko rozložit mezi více stran. Současný návrh by mohl být kontraproduktivní. Mohli byste se k tomu vyjádřit? Děkuji vám. Thank you. Uh, Jonas Fernandez. Jonas Fernandez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem řečníkům za jejich čas. Děkuji za přípravu této diskuse a výměny názorů. Vyslechli jsme si různé argumenty, tomu, že současné finanční problémy v EU tolik nesouvisejí s nabídkou, že tady jsou spíše problémy s poptávkou a že malé a střední podniky musí mít dostatečný přístup k úvěrům, že není problém v tom, že by neměli zákazníky. A bez pochyby tradiční bankovnictví a tradiční Eh, úvěry budou mít i nadále velký význam v Evropě, ale pravděpodobně součástí problému s poptávkou eh, je problém, který zaznamenáváme v měnové politice eh, v tom smyslu, že tento balíček sekuritizace podle mého názoru by měl přispět ke zlepšení fungování bankovních multiplikátorů a mělo by to tedy přispět ke zlepšení provádění měnové politiky, tak abychom byli schopni čelit větší poptávce a zároveň obnovit růst. Každopádně v jednotlivých příspěvcích jsme si eh, vyslechli, jaké jsou hlavní témata tohoto jednání, této zprávy, ale chtěl bych se zeptat trochu systematičtěji. Zajímá mě názor vás všech na jednotlivé body, protože ne všichni jste hovořili o všech bodech, které nás zajímají. Jak víte, ve zprávě Pola Tanga se navrhuje vytvoření eh, evropského úložiště dat pro investory. Mě by zajímalo, co vy si myslíte o tomto návrhu. Zda to tedy přispěje ke zlepšení transparentnosti eh, v STS. Pokud jde o eh, ponechání si rizika, v tomto panelu i v tom předcházejícím eh, se objevují hlasy pro navýšení eh, z těch 5% na víc. Byly tady i protiargumenty. Mě by zajímalo, jaký je názor vás jednotlivě. A pokud jde o certifikaci, já si myslím, že tady bychom měli zajistit zcela transparentní systém. A konečně bych ještě navazal na otázku z předchozího panelu. Ptal se na to kolega Salba a to je ta hierarchie systému eh, výpočtu eh, kapitálových požadavků. Eh, zapracování ratingových agentur do nařízení a takto zkomplikovat konsolidace jednotného trhu podle nás není dobrý názor a mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. Pan Folker o tom hovořil, ale zajímalo by mě, co si o tom myslí e, ostatní. Děkuji a budu se těšit na vaše odpovědi. Thank you. Uh... Děkuji. Bernd Luke. Guten Tag, ich werde auf Deutsch sprechen. Dobrý den, já budu mluvit německy. V zásadě se stavíme k návrhu STS naprosto pozitivně. Myslíme, že je to dobrá eh, cesta, jak zase spustit sekuritizaci, ale zároveň nejde jen o to, abychom vytvořili STS jako nástroj. Důležité je také nalézt správnou eh, rovnováhu eh, s ohledem na kapitálové požadavky. A tady jsme viděli, že když vlastně vážíme Eh, státní, státní eh, eh, vlastně cené papíry nulou a jiné cené papíry jinak, tak ta rovnováha mizí. Moje první otázka je tato. Do jaké míry lze posílit trh sekuritizace tím, že budeme rizikově vážit i tedy ty veřejné dluhopisy, abychom nepřišli o tu rovnováhu. A druhá otázka, jakým způsobem vlastně vyplývá ta výhoda v rámci sekuritizace a STS pro ty, kteří nejsou schopni dosáhnout STS, ku příkladu v rámci sekuritizace nesplácených úvěrů. Do jaké rovnováhy můžeme eh, dostat tento eh, trh? Třeba tím, že eh, cené papíry, které budou eh, mít eh, které budou mít STS, tak budou eh, mnohem poptávanější a trh s těmi ne STS zase bude dále vysychat. Co se s tím dá dělat? Děkuji. Thank you. Děkuji. Michal Teurer. Ja, vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. I my jako frakce ALDE podporujeme návrh komise zavést STS a na tomto místě děkujeme Eh, předsedovi za výběr účastníků panelu a při tomto slyšení jsme ovšem znepokojeni, eh, co se týče eh, té, těch výroků, co se týče ACEB. Tady z toho vyplývá řada otázek. Já bych se rád zaměřil na tyto komerční papíry, podporované aktivy, a chci říci, že eh, v zájmu posílení možnosti sekuritizace a trhu se sekuritizací eh, bychom eh, se měli snažit postupovat velkoryse. A co se týče těm ABCP, mám otázku na pana Majsmera. Jestli jsem vás, vám porozuměl dobře, Obáváte se, že v budoucnu tyto ABCP nebudou vůbec možné a argumentujete tak, že vlastně ty nároky na standard je příliš nákladný a jestli se vám dobře eh, rozuměl, že eh, ten erba přístup vlastně bude příliš náročný. Mohli byste ještě jednou vysvětlit, co jste tím vlastně měl na mysli a eh, za druhé jste také říkal, že ten požadavek, aby původci a původní eh, vlastně věřitele byly v budoucnu pouze regulované jednotky, že by to vlastně vedlo k tomu, že ABCP nebude možné. Já si myslím, že to nemůže být eh, vlastně cílem komise, aby tak důležitý nástroj eh, financování pro, financování pro reálnou ekonomiku nebyl v budoucnu vůbec možný. Takže se chci zeptat, jestli souhlasíte s názorem, že v budoucnu by potom nebyly nabízeny ABCP a jaký dopad by to mělo na reálnou ekonomiku v Evropě, kdy ku příkladu vlastně by nebylo možné potom sekuritizovat eh, třeba prodej vozidel a nebo prodej strojového vybavení, pakliže Jestli jsem vám dobře eh, rozuměl, by to představovalo obrovské ohrožení eh, vývoje ekonomiky v Evropě a vůbec si to vlastně nemůžeme představit. Thank you, Děkuji, Miguel Viegas. Então, <coughs> muito rapidamente, uma vez estamos... Velice rychle, protože uh, už se nám blíží konec schůze. Eh, tyto sekuritizace patřily k jednomu ze zdrojů finanční krize. Eh, nejsou eh, ani jednoduché, ani transparentní a budu rád, když mě někdo přesvědčí o opaku. Samotná diskuse ukazuje, že ta problematika je velice složitá a netransparentní. Máme velké pochybnosti, ohledně dohledu nad finančním systémem jako celkem a máme historické důvody pro tyto pochybnosti. Jsme znepokojeni eh, problematikou dohledu nad těmito produkty i do budoucna. Mě by zajímalo, jak to skutečně pomůže malým a středním podnikům, protože většina půjček, které potom jsou sekuritizovány, třeba mm, jsou různé studentské půjčky, hypotéky, jak, jak to u nich funguje? Co by podle vás bylo důsledkem toho, kdyby se úplně zakázal takovýto finanční produkt? Banky by měly půjčky v rozvaze, Ale kromě možnosti bank vyčistit si svoje rozvahy, jaké by byly důsledky toho, kdyby takovéto finanční produkty vůbec byly zakázány? Děkuji. Molly Scott Kato, děkuji. Nejprve bych chtěl přivítat Danielu Gabor, která eh, působí mé politické základně v Bristolu. Jsem ráda, že jste tady. Mám dvě otázky. Za prvé, Jak už o tom mluvil předřečník, my se tady snažíme zhodnotit eh, vlastně eh, riziko, eh, rozvah bank a umožnit jejich schopnost dalšího půjčování, ale nevím, jestli ten přenos vlastně do rozvahy jiných bank je dobrým řešením, protože v krizi jsme zaznamenali vlastně to propojení mezi bankami, kdy se to riziko vlastně přehazovalo sem a tam ale zůstávalo v tom systému. Já se tedy ptám, jaká omezení byste navrhovali ohledně eh, těchto eh, půjček jak u původců, tak u věřitelů. A druhá otázka je také taková praktičtější, týká se otázky ohledně toho, kdo by měl mm, mít možnost vlastně emitovat tyto sekuritizované mm, produkty, jak kdo by je certifikoval. Já si myslím, že by to eh, měl být nějaký vlastně specifický režim, který by vlastně se zabýval dohledem nad sekuritizací a dozíral i na samotné vytvoření tohoto produktu. A byly by to vlastně jediné eh, subjekty, od kterých by se tyto sekuritizace mohly zakupovat. To je jedna cesta a druhá cesta je vlastně certifikace těchto produktů. A um, zajímalo by mě, co si tedy panelisté myslí o nejvhodnějším modelu pro dohled a certifikaci. V předchozí krizi jsme viděli, že eh, tady dochází k jasným střetům zájmu, pokud se to svěří eh, nějaké soukromé firmě. Ale na druhé straně by také to eh, mohl být docela složitý a neúplně šikovný veřejný systém. Jak tedy vidíte ty možnosti? Děkuji. Marko Váli. Eh, už není přítomen. Bernard Mono. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, no tak ten už tady není. Eh, eh, sekuritizace vyvolává několik poznámek. My jsme předložili návrh sekuritizace je PS jako hlavní prvek kapitálo, kapitálových trhů. Jsou tyto cesty schopny vůbec dosáhnout účelu oživení eh, sekuritizace STS? Vidíme jako nástroj eh, obnovení růstu a zlepšení zdrojů financování. Hovoří se o obezřetnostním přístupu k STS. Myslíte si, že banky pak budou eh, schopnější lépe půjčovat Unie kapitálových trhů? by měla přispět k růstu financování, aby měl být přístupnější v malé a střední podniky. Je zvláštní, že právě vy si myslíte, že banky by měly se podílet na tomto oživení. Pak se říká, že bychom měli zabránit chybám z minulosti, které vedly ke krizím, zejména pokud jde o mechanismus tvorby cen. Myslím, že je třeba podpořit eh, zlepšení navržené ve zprávě tank, to znamená, že eh, ten podíl u eh, Eh, emitenta by měl být vyšší než navržených 5%. My doufáme, že to bude 20%. Eh, pokud jde o syntetickou eh, sekuritizaci, myslím si, že ta je v rozporu s cílem, protože vlastně nedojde k přenosu vlastnictví. Je třeba rozhodně zakázat řetězové sekuritizace. Za třetí, říkáte, že je třeba ukončit závislost na ratingových agenturách. Já si nemyslím, že pokud to necháme na emitentech, zvláště na bankách, že bychom tímto riziko nějak zmenšili. V modifikovaném CRR eh, je třeba toto také zohlednit. Pak tady hovoříte o zjednodušení, ale když se podíváme eh, na eh, to nařízení, tak já bych to úplně nenazval něčím jednoduchým. Řada lidí z oboru má pochybnosti ohledně dopadu textu, zda skutečně oživí trh, kteří mnozí považují za mrtvý. Chceme-li oživit reálné hospodářství, je především třeba, aby ty přísliby, které činí ECB, eh, vedly k půjčkám reálné ekonomice. Nerad bych, aby eh, toto byl jakýsi dárek pana Hila anglosaským financím, za které eh, celé roky loboval. Chceme eh, obnovit sekuritizaci, ale ne tak, aby to dospělo ke katastrofě, kterou známe z roku 2008. Děkuji vám a nyní dáme slovo našim panelistům, pan Vaskas, Farkas. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k omezení času se pokusím v odpovědi soustředit na některé klíčové otázky, kde eh, jsem, eh, o kterých jsem zatím nehovořil. Pokud jde o ponechání si rizika, to jsem eh, jasně řekl ve svém vystoupení. My jsme toho názoru, že mm, nižší kalibrace by stačila a že by to bylo i užitečné. Pokud jde o ABCP, což je velice složitá otázka, ve své původní zprávě jsme byli prvním orgánem, který rozvíjel specifická kritéria pro sekuritizace ABCP. Když jsme na těch kritériích pracovali, tak jsme k tomu zaujali relativně konzervativní postoj ke splatnosti a k potenciálu splatnosti aktiv v těchto programech. Ale eh, tato diskuse je ještě otevřená v Evropě i celosvětově. Další zajímavý prvek sekuritizace ABCP je pochopitelně podpora likvidity sponzorů a samozřejmě pokud jde e, o trh ABCP, ta podpora likvidity je velice hodnotná a silná a je to velice silná podpora e, nebo při, při, přispění k úspěšnosti likvidity tohoto produktu, ale neznamená to, že by to nějak zmírňovalo riziko v rozvaze bank, která poskytuje tuto, likvid, tuto podporu likvidity. Je třeba to tedy řádně zohlednit. Pokud jde o certifikaci třetími stranami, my navrhujeme velice opatrný přístup, protože samozřejmě, a v tom souhlasím s některými komentáři, eh, tato certifikace třetími stranami Eh, sebou nese určitá rizika. A omezuje to vlastně tu pobídku původce, aby zajistil eh, a sám certifikoval, že ta struktura splňuje kritéria. Eh, samozřejmě pak tady ještě otázka výkladu kritérií. Je třeba vlastně použít veřejné orgány, a jak už jsem říkal, my jsme připraveni v tom eh, sehrát úlohu. Eh, řada vystoupení zmiňovala potenciální střed zájmu v případě certifikace třetími stranami. Pokud bychom se rozhodli pro tuto volbu, tak je třeba samozřejmě omezit možnost toho potenciálního střetu zájmu a bedlivě na to dohlížet. Pokud jde o rovnováhu kritérií. Myslíme si, že ty návrhy a diskuse eh, zatím vypadají celkem vyváženě, aby, pokud jde o tedy vyvážení těch obezřetnostních eh, otázek a možnosti eh, oživit trh. Myslíme si, nebo souhlasíme s komentáři či otázkami, že potřebujeme holistický přístup z hlediska investora, když chceme vidět, jak velká bude poptávka po sekuritizaci, protože investoři se rozhodují mezi různými produkty, které jsou dostupné, včetně krytých obligací a dalších eh, struktur. To znamená, když hodnotíme potenciální dopad nebo potenciální poptávku po těchto produktech, tak je třeba se na to dívat holisticky a zohlednit všechny struktury, které jsou dostupné na trhu. A tím skončím a nechám čas ještě kolegům. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Zaznělo několik otázek na těch 20 eh, tedy eh, držení. Slyšeli jste eh, vyjádření EBA, my souhlasíme. To je mezinárodně vypracovaná norma, která byla dobře prodebatována, když vznikla. Já nevím o žádných vědecky stanovaných pravidlech či zkušenostech, které by nám tvrdili, že 5% nefungovalo. Už jsme slyšeli, že evropská sekuritizace funguje dobře. Moje babička mi vždycky říkávala, že když něco není zkaženého, tak je potřeba s tím nic nedělat, nespravovat, protože by to vedlo ke snížení efektivnosti sekuritizace, anebo by to snížilo objem kapitálu, který můžeme využít pro poskytování úvěrů, protože bychom zvýšili míru eh, zadržování eh, z důvodu, který by, myslím, nebyl ani rozumný, ani obezřetný. Několik otázek zaznělo na režim attestation. Já se vrátím ke svým poznámkám, kde jsem řekl, že my eh, provádíme sekuritizaci v různých, eh, v 13 zemích eh, světa. Umíte si představit, co by to pro nás znamenalo se obrátit na 13 různých Eh, zemí, kde bychom měli eh, zjišťovat různé interpretace těchto kritérií. My jsme naprosto ochotni a již bereme odpovědnost za informace, které poskytujeme v rámci sekuritizace, eh, co se týče podle směrnice o prospektu. Jsme zvyklí na to brát odpovědnost na vyjadřování na eh, informace o skutečných eh, událostech, ať už jde o portfolio o vozidel nebo něco jiného, ale nemůžeme eh, převzít odpovědnost za to, když někdo má pouze představu, jestli, má, jestli někdo si myslí, že jsme dost zkušení na to, abychom řídili portfolia v zemi X. Eh, kdo si toto může dovolit. Eh, my můžeme tvrdit, proč se domníváme, že tu zkušenost máme, ale nebylo by eh, rozumné přebírat odpovědnost, když by to někdo viděl jinak. Proto jsme zastánci tedy certifikací třetích stran posvěcené státními orgány tyto třetí strany by eh, mohly poskytnout konzistentní interpretace, které mohou vlít větší důvěru eh, v kvalitu naší eh, činnosti. Potom zazněly otázky na kvalitu databáze. My věříme v transparentnost údajů, jak už jsem také řekl během svých úvodních poznámek. Existuje řada různých aktérů, kteří s námi spolupracují. Všichni tedy se snaží především být ziskový a my stojíme o to, aby investoři věděli, co od nás kupují, nechceme jim prodávat něco, čemu by nerozuměli. Konečně zazněla otázka na kapitálovou hierarchii. My vítáme myšlenku, která zde zazněla o intenzivnějším využíváním ERBA, e využívání e, informace zástupců, to je krok správným směrem, ale je to pouze jeden krok a já se obávám, že to není krok dostatečný, protože bychom museli znovu přepracovat eh, kalibrace kapitálu, eh, které jsou stále ještě vysoké, jak už řekl kolega Volker. Kdybychom odfiltrovali to špatné a zbylo nám to dobré, tak budeme poskytovat kvalitní, transparentní údaje a budeme plnit veškerá požadovaná kritéria, jak je možné, že bychom i přesto byli penalizováni dalšími požadavky na eh, kapitál, což, jak pan Fernandez řekl, eh, by mělo za následek vlastně omezení sekuritizace a eh, monetární politika by nám vlastně bránila poskytovat více úvěrů na trh. To je ode mě všechno. Děkuji. Pan Met. V zájmu času se také zaměřím pouze na otázky, které se týkají ABCP a ta jedna otázka se týkala toho, jakým způsobem korporátní odvětví eh, vlastně má prospěch s financování ABCP. Je potřeba si uvědomit, že trh ABCP v Evropě sekuritizuje především pohledávky z obchodu asi 50%, neboli polovina aktiv v evropských ABCP jsou z obchodu a tyto pohledávky se přímo prodávají eh, ze strany eh, korporací. Většinou taková transakce začíná na objemu mezi 10 a 15 milionů euro, neboli korporace, které využívají takovéto financování, nejsou eh, zrovna tedy malé podniky, jsou to spíše střední podniky, které se mohou na tento trh podívat a je to zajímavé právě pro takové podniky, protože jsou často rodinné, nejsou obchodované na eh, burze, nejsou rejtované, nemají také přístup k jiným nástrojům kapitálové trhu, kapitálového trhu a financování ABCP využívají jako velice inteligentní nástroj, který jim poskytuje další nástroj financování mimo bilaterální bankovní úvěr. Eh, druhá polovina aktiv v rámci programu ABCP eh, se stává především z pronájmů a úvěrů na auta asi 35 a zbytek představují další formy pronájmu. A jak jsem řekl v úvodem, my často jsme svědky toho, že výrobci strojů, eh, investičních celků mají své vlastní ceřiné společnosti na financování eh, a ty poskytují financování právě malým a středním podnikům přes tedy ceřiné podniky leasingové společnosti. Tyto leasingové společnosti potřebují refinancování, eh, aby mohly přicházet s nabídkami a toto refinancování je ideální třídou aktiv pro produkt ABCP. Takže středně velké eh, korporace pomocí přímého eh, prodeje ABCP a malé a střední podniky pomocí pronájmu eh, investičních celků a strojů mají prospěch z tohoto typu produktu. Zvláště leasing se týká aspektu, který zde zazněl již také, jestli pohledávka z leasingu může být uznatelná v rámci režimu ABCP nebo STS, a podle toho současného návrhu z, z hlediska otázek dospěl, eh, eh, tedy eh, splatnosti nesmí tato délka splatnosti přesáhnout dobu jednoho roku. To znamená, že vylučuje téměř všechny pohledávky ABCP, protože jejich splatnost je většinou delší než jeden rok. Takže tímto nařízením vlastně zavíráme eh, leasing před využíváním, znemožňujeme leasingu využívat financování ABCP. Důsledkem related to the SME sector will increase tremendously simply because the banks would have to have much more capital set aside for commitments.